Dámy a pánové, s vaším dovolením, přestože tady zatím není dost poslanců, eh, tuto schůzi zahájím. Vím, že ti, kteří cestují z Německa, pravděpodobně mají po cestě problémy a možná z toho důvodu i eh, zástupci komise mají spoždění. Takže co se týče pořadu jednání, tak jenom pár krátkých připomínek. Body 5 a 6 budou prohozeny. Zadávání veřejných zakázek, které budeme projednávat eh, před dohodou o obchodu se službami. Zítra se bude hlasovat Aha, ne, tak to bylo staženo, dobrá. Tak jsme se rozhodli, že to je organizační problém, ale možná přece jenom budeme muset hlasovat o technické záležitosti. Měli jsme hlasovat o jedné technické záležitosti týkající se vozidel, ale prý už to tak nebude. Takže ještě pár dalších připomínek. Chtěla jsem připomenout, že toto zasedání se vysílá po internetu, zpravodaj a zápisy jsou k dispozici. A Jenom do zápisu krátce o delegaci do Nizozemska, která tam cestovala ve čtvrtek a v pátek. Musím říci, že máme za sebou strašně zajímavá zasedání. Za prvé z poslanci nizozemského parlamentu a bylo nám jasné, že v nizozemském parlamentu se velmi podrobně věnují přeskumu evropské legislativy, takže jsme si podrobně popovídali o otázce stínové ekonomiky, o balíčku jednotného trhu v telekomunikacích, potom jsme se vlastně setkali s průřezem různých eh, spotřebitelských organizací, se šéfem jednotky boje proti terorismu a kybernetické bezpečnosti, hovořili jsme o směrnici NIS. A kromě toho jsme také měli řadu zasedání se organizacemi zastupujícími velké i malé podniky. A potom jsme se byli podívat do Rotterdamského přístavu, což je největší přístav Evropy. Setkali jsme se tam s celníky, včetně osob, které vyjednávaly a mají na starosti také prosazování e, celního kodexu, nového celního kodexu. Byla se mnou paní Gephardt a ona byla v podstatě jedinou poslankyní na začátek a potom Denis de Jong se k nám připojil v pátek a měla pocit, že to v podstatě byla sada snad těch nejlepších zasedání, které kdy zažila do země, která se chystá převzít předsednictví. Ta zasedání byla opravdu velmi podrobná, jenom si prostě myslím, že je celkem trapné, když eh, se chystáte do nějaké země eh, s delegací a potom řada lidí se na poslední chvíli stáhne. Já vím, že proto měli dobré důvody, ale prosím, zamyslete se nad tím, jak to vypadá, eh, když si prostě zajistíme zasedání na vysoká úrovni a potom se objeví jenom velmi malinká delegace. Samozřejmě tři, čtyři je lepší než jeden nebo dva. Evelyn má obrovské zkušenosti, bylo skvělé, že tam byla jako zpravodajka, kde se má směrnici o službách, protože tam k tomu byla řada otázek, ale pokud tyto delegace budeme vysílat a chceme, aby Evropský parlament financoval, no tak potom je potřeba zajistit, aby všechny politické strany opravdu příslíbily a vyslali poslance. Ale uvědomuji si, že Minulý týden jsme byli pod tlakem, přesto však informace, které jsme tam dostali, zpětná vazba, kterou jsme dostali, byly neskutečně užitečné. Bylo jasně vidět, že národní parlamenty se chtějí už v dřívější fázi zapojit do přípravy evropské legislativy. Poznámky si zpracováváme a určitě během zasedání koordinátorů se zamyslíme nad těmito delegacemi, jestli tedy budou probíhat každé předsednictví nebo ob předsednictví nebo ob dvě předsednictví prostě uvidíme. V každém případě je potřeba tyto delegace plně podporovat. Poprosím vás o schválení pořadu jednání a zápisu z poslední schůze. A potom nás čekají aktuální informace pracovní skupiny pro autorská práva a jejich reformu. Kathy. Děkuji mnohokrát. Poslední skupina o duševním vlastnictví, autorském právo jejich reformě byla velmi zajímavá. A máme tady prezentaci konečných výsledků hodnocení dopadu příslušné směrnice. Tento dokument se stále ještě zpracovával, už se na ně můžete podívat online ve stávající vervi, verzi a ukazuje na problémy této reformy, které čelíme. Informovala jsem vás také o naší návštěvě v Silicon Valley v červenci a chtěla bych také poděkovat právnímu výboru za to, že mě umožnili minulý týden se účastnit některých jejich zasedání. Ve Washingtonu jsme se setkali, setkali s klíčovými odborníky a celé to bylo velmi zajímavé, protože kongres se zabývá reformou autorských práv, má svou vlastní pracovní skupinu, která je vlastně pod výborem právního výboru. Pokud máte zájem, poslanci či poslankyně, Existují informace, které byly předloženy v rámci slyšení v tomto podvýboru a možná, že by byly užitečné i pro naše řešení reformy systému duševního vlastnictví a autorských práv. Takže Děkuji mnohokrát, že jste mě vyslali do této skupiny. Vím, že zítra ráno je další zasedání. Moje zpráva bude první na pořadu jednání a bude se hlasovat, tak eh, zítra v podstatě nikdo z tohoto výboru asi nebude zastoupen na eh, tom zasedání, ale uvidíme třeba, někdo z nás tam bude schopen odejít po hlasování. Děkuji. I just wonder... Tato otázka se pořád řeší, takže bychom to možná mohli poslat na sekretariát. Zástupci sekretariátu tam vždy jsou, to je užitečné, takže myslím si, že to je v pořádku. Je prostě škoda, že to koliduje ze zítřejší schůzí dopoledne, když se bude hlasovat ale sekretariát tam bude určitě nám to pomůže. Dobrá. Poprosím tedy sekretariát, aby poslancům a poslankyním prezentaci konečných výsledků této směrnice přeposlal. Pošlete odkaz a také zhrnutí přímo v samotném e-mailu. To by bylo velice užitečné. Takže sekretariát se zúčastní informace přepošle, to bude užitečné. Dobrá, máme prosím ještě nějaké další aktuální informace k trialogům? Ne? Takže teď s velkou radostí se můžu přesunout k bodu 6. A to prezentace Evropského účetního dvora zvláštní zprávy o zadávání veřejných zakázek v rámci výdajů na politiku soudržnosti. Vítáme zástupce Evropského účetního dvora a také pana Almediu se z oddělení veřejných zakázek v Evropské komisi. Výbor pro vnitřní trh vás, myslím, požádal, abyste se touto otázkou podrobněji zabývali ve snaze tedy řešit eh, zadávání veřejných zakázek v rámci výdajů na politiku soudržnosti především. Vím, že zadávání veřejných zakázek se znovu objeví na pořadu jednání dnes odpoledne v rámci výměny názoru s komisí, takže ta zpráva je k dispozici online, máte slovo k její prezentaci. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za tuto možnost představit vám dnes zprávu jménem hmm. Evropského účetního dvora. Já jsem tuto zprávu představoval, jak jistě víte, ve výboru pro rozpočet, a to 15. října. Jsem velice rád, že eh, jste také ve vašem výboru této zprávy věnovali svůj čas. Budeme o této zprávě diskutovat také v tento týden ve čtvrtek 12. ve výboru pro regionální záležitosti, což ukazuje zájem Evropského parlamentu o tuto problematiku. Pokusím se přejít na další slide prezentace. Pokud to nepůjde, požádám o technickou podporu, říká paní předsedkyně, a také o zhasnutí světel. Su- okay. I can do it without. I'm very happy okay. Without. Can, can we turn this next slide? Le prochain. Poprosím tedy o zobrazení dalšího slajdu na plátně.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 pravidel, jak evropských, tak národních eh, pravidel v oblasti politiky soudržnosti. To jsou eh, trvalé a významné zdroje chybovosti. Eh, ukazuje to také výroční zpráva našeho dvora za několik posledních let a Evropský parlament, včetně vašeho výboru, opakovaně vyzýval ke zlepšení v této oblasti. Pokud se nebudou dodržovat pravidla o zadávání veřejných zakázek, tak to znamená také zásadní dopad na využívání eh, prostředků daňových poplatníků, bude to mít dopad na budování jednotného trhu a vytvoření eh, inkluzivního, inteligentního, udržitelného růstu a samozřejmě také na eh, efektivní využívání veřejných prostředků celkově. Tento audit, který jsme provedli, eh, umožnil dále prohloubit poznatky v oblasti zadávání veřejných zakázek a soustředili jsme se konkrétně na oblast politiky soudržnosti a otázka, kterou jsme si kladli, je to, zda Evropská komise a členské státy podnikají účinné a vhodné kroky k tomu, aby vyřešili problémy, které se vyskytují v oblasti zadávání veřejných zakázek v politice soudržnosti. Pokud jde o samotný audit, eh, tak jsme se zaměřili na politiku soudržnosti, to znamená na evropské financování v této oblasti, to je fond EFRR, eh, e fond soudržnosti a Evropský sociální fond. Naši auditoři navštívili vybrané čtyři členské státy, konkrétně Českou republiku, Španělsko, Itálii a Spojené království. V každém z těchto států byly zjištěny chyby, pokud je do zadávání veřejných eh, zakázek v oblasti politiky, eh, politik, v oblasti politiky soudržnosti a to v rozporu s prohlášeními o věrohodnosti my jsme provedli také průzkum u 115 eh, inspekčních úřadů v 27 členských státech. Eh, provedli jsme také krátký průzkum u všech eh, nejvyšších kontrolních úřadů. A jaká jsou naše zjištění? Celkově tato zpráva ukazuje, že jak Evropská komise, tak členské státy musí zintenzivnit současné úsilí, pokud jde o řešení problémů v oblasti zadávání veřejných zakázek v politice soudržnosti. Zjistili jsme rozsáhlé problémy, které přetrvávají, pokud jde o to, jakým způsobem veřejné orgány v členských státech zadávají veřejné zakázky v oblasti eh, evropské politiky soudržnosti. Jsou tam chyby, eh, které jsme zjistili u 40 projektů, kde jsme auditovali v rámci výroční zprávy eh, za rok 2009 2014 eh, tedy financované projekty, zjistili jsme eh, systémovou analýzou chyby a Zjistili jsme, že řada chyb pramení z toho, že neexistují konzistentní srovnatelné údaje na úrovni členských států a eh, na úrovni Evropské komise. Eh, komise neaktualizuje eh, svá zjištění. My jsme také zjistili v rámci auditu, že komise začíná přijímat kroky, stejně jako jednotlivé členské státy, ale je před námi ještě obrovský kus práce. Nedávná legislativa by mohla eh, zajistit eh, zlepšení tohoto eh, problému při zadávání veřejných zakázek, ale hodně zde záleží na samotném provádění legislativy. Paní předsedkyně přerušuje, vidíte na ta plátna, na promítanou prezentaci. Zdá se, že je potřeba stlumit osvětlení abychom viděli na prezentaci, což možná pro naše diváky, kteří nás sledují přes internet, bude znamenat, že nás špatně uvidí, ale alespoň nás uslyší. Děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že je to lepší. Aspoň já tedy vidím na vlastní prezentaci lépe. Takže nedávná legislativa, současná legislativa má možnost situaci zlepšit, ale záleží hodně na správném provádění. Za prvé máme nové směrnice o zadávání veřejných zakázek, o těch velice dobře víte. Naše zpráva poukazuje na to, že při kodifikaci stávajících rozsudků a judikatury je potřeba dbát na vytvoření právní jistoty a zajistit, aby praktici byli obeznámeni s legislativou i judikaturou nové požadavky v oblasti výkaznictví a monitorování by mohly nabídnout lepší informace o to, jakým způsobem se provádějí pravidla, evropská pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Využívání sociálních a environmentálních aspektů v rámci zadávacích kritérií, to může být poměrně obtížné pro zadavatele, alespoň v počáteční fázi, když se budou snažit eh, zajistit eh, transparentní eh, proces a zabránit diskriminaci. Druhá důležitá nová legislativa, to je nařízení, které se týká evropských strukturálních a investičních fondů. Sem spadá takzvaná problematika podmíněnosti ex ante. To jsou tedy podmínky, které jsou potřeba pro eh, efektivní fungování evropských investičních a strukturálních fondů. A náš soud zjistil, že od roku 2015 Eh, Evropská komise posoudila 12 členských států a zjistila u nich, že nenaplňují eh, tyto mm, eh, podmínky pro provádění veřejných zakázek v novém programovacím období do roku 2020. Komise v polovině října oznámila ve výboru pro rozpočet, že 12 členských států již do října všechny chyby napravilo a plní podmínky splňují. My jsme bohužel neměli možnost si to ověřit, takže se k tomu nemůžeme vyjádřit, ale pokud se tedy komise domnívá, že některé členské státy, devět členských států stále podmínky nesplňuje, tak naše eh, doporučení zůstávají v platnosti. Pokud nebudou tato pravidla splněna do konce příštího roku, musí komise účinně zakročit a pozastavit platby, které do těchto členských států směřují. Pokud jde o kroky, které provedla Evropská komise od roku 2010, tak ty se zaměřují na ten celkový problém. Především bych poukázal na práce vnitřní technické pracovní skupiny a na akční plán pro zadávání veřejných zakázek. To je samozřejmě krok správným směrem, ale je potřeba zajistit také vedení na vysoké úrovni, abychom dosáhli hmatatelných výsledků a napravili ten tlak eh, mezi tím, že na jedné straně se snažíme systém veřejných zakázek zlepšovat a na druhé straně se snažíme také zlepšovat absorpci a čerpání evropských prostředků. Naše zpráva si všímá také toho, že informační technologie a nástroje mohou eh, pomoci při řešení problémů v oblasti eh, zadávání veřejných zakázek ale náš audit také zjistil, že elektronické zadávání veřejných zakázek postupuje velice, velice pomalu a že některé databáze, jako databáze Komise pro boj s podvody, se zatím nevyužívá naplno a do té doby samozřejmě nebude také přinášet očekávané výsledky. My tedy za účetní dvůr navrhujeme následující. Za prvé, aby Komise a členské státy schromažďovaly informace o veřejných zakázkách a analyzovaly příčiny, které vedou k chybovosti v této oblasti, konkrétně v oblasti politiky soudržnosti, pokud eh, podmínky pro využívání evropských strukturálních investičních fondů nebudou splněny do roku 2016, musí komise důsledně eh, zakročovat proti takovým členským státům a pozastavovat eh, těmto členským státům platby do doby, než nedostatky budou odstraněny. Naše Třetí a čtvrté doporučení znamená, že komise musí aktualizovat a znovu zveřejnit svůj interní akční plán, informovat každý rok o dosaženém pokroku, zlepšit eh, koordinaci napříč eh, Eh, jednotlivými sektory a vytvořit na vysoké úrovni skupinu, která bude poskytovat patřičné vedení. Za páté komise musí přistoupit k finančním korekcím, když zjistí, že eh, první kontroly na úrovni členských států nejsou efektivní a musí zahajovat řízení pro porušení pravidel, pokud jsou taková porušení zjištěna. Za šesté komise a členské státy musí využít eh, možností, které nabízí moderní informační technologie v oblastech, jako je elektronické zadávání veřejných zakázek a nástroje data miningu. A na závěr bych chtěl ještě jednou vašemu výboru poděkovat za možnost dnes tady vystoupit, vést diskuzi. Děkuji za vynikající spolupráci během auditu komisy. Jsme velice rádi, že komise se rozhodla vzít v potaz veškerá naše doporučení a samozřejmě dosažený pokrok budeme pečlivě monitorovat. Já doufám, že naše zpráva pomůže také poslancům Evropského parlamentu, zejména vám, poslancům, kteří pracujete ve výboru IMCO a věnujete se tedy problematice zadávání veřejných zakázek ve Evropské unii. Děkuji za pozornost. Can we have the lights back up again? Poprosím znovu o osvětlení, říká paní předsedkyně. Magic. Um, Máme tady seznam otázek. Okay, so we're going to go to the Commission um, first, Mr. Ninsdal Media. Good afternoon. Dobrý den, komise a především DG Grow eh, vítá zprávu účetního dvora. Jak konstatoval Wood, tak většina eh, strukturálních fondů se vynakládá v rámci veřejných zakázek. Každé zlepšení v oblasti koheze má velký systémový efekt na veřejné zakázky a naopak pokrok v národních eh, systémech veřejných zakázek eh, slouží efektivnější kohezní politice. Eh, je to takový jaksi blahodární kruh. Kobienkovská jako přikládá velký význam um, aktivní spolupráce s kohezní rodinou a komisařka Bienkovská a Křecu se sejdou s panem Lindowenem, aby diskutovali další kroky. DG sdílí názor na hlavní příčinu chyb, totiž nedostatečné znalosti a proto DG Grow chce posilovat eh, systém veřejných zacházek specifickými strategiemi a politikami, především v oblasti profesionalizace veřejných eh, Eh, na, na, kupují, na straně kupující. mělo by to být do, uh, souviset se ex ante podmíní kondicionalitou do roku 2016. Také je třeba mít koherentní data o veřejných zakázkách. DG Grow chce v tomto smyslu podniknout kroky tak, jak je v strategii pro jednotný trh, kterou komise nedávno přijala. Co se týče implementace nové směrnice, situace je následující. Máme méně než 6 měsíců do termínu transpozice 18.4.2016. Komise nadále poskytuje pomoc členským zemím a sleduje situaci v oblasti transpozice v členských zemích tuto chvíli pouze několik zemí přijalo mm, částečná opatření Británie, Francie a Maďarsko. Na poslední schůze z expertní skupiny některé členské státy signalizovaly spoždění. V této fázi se ale neočekávají velké problémy. Hmm. Oficiální dopis bude odeslán eh, členským zemím, co se týče eh, implementace, kterým eh, budou členské státy požádány, aby informovali o možných potížích. Co se tý, v rámci komitologie bude přijata standardní opatření během několika dnů, které vstoupí v platnost v prosinci. Revize Prahu bude přijata do konce tohoto roku pohloubkových diskusích s členskými státy eh, bylo dosaženo kvalifikované většiny. Přijetí v komisi je plánováno na konec tohoto měsíce. Nyní bude následovat krátká prezentace ISPD, to znamená eh, dokumentu o evropském, jednotný evropský dokument o veřejných zakázkách.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 ESPD, službu ESPD. Když se podíváte na ten slide, tak e, většina lidí si ESPD představí jako dokument. Ale pokud se na to podíváte z hlediska IT, tak to je dobrý základ pro strukturovaná data. IT nástroje jsou velmi důležité a o to se tady snažíme v souvislosti s ESPD. ESPD bude poskytovat komise, znamená to vysokou flexibilitu. Dokumenty ESPD ukazují, jaké to má možnosti v papírových dokumentech, ale existuje elektronický formulář, který bude přizpůs- možné přizpůsobit. To znamená, neuvidíte všechno hned. Bude to jakýsi asistent, který uživateli pomůže. To znamená, flexibilita, použitelnost bude mnohem větší než u těch papírových dokumentů. Tady Mm, to není úplně čitelné, ale eh, co se týče eh, svědčení, tak ano, ne, tam můžete buď poskytnout hodně informací, ne, nebo jenom některé informace. V případě ESPD jsme vypracovali datový model. Mm, společně s kolegy z Essence. Eh, společně s kolegy, kteří se vyznají v UBL, jsme vypracovali standardizovaný datový model. Co to znamená? Znamená to, že komise bude poskytovat službu ESPD, kterou bude možné používat eh, budou moci používat eh, ekonomické subjekty Současně ale s tím datovým modelem SPD členské státy budou moci poskytovat vlastní službu SPD ve vlastní zemi. A příklad, který vidíte tady na té obrazovce, eh, to je ze Španělska. To je, tam je velice dobrá předkvalifikační služba, která má spoustu informací, které jsou již dostupné v SPD, aby ekonomiční operátoři nemuseli ty informace znovu a znovu vyplňovat a mohli jenom využít eh, to, co eh, ten systém, který je ve Španělsku. V, eh, v Evropě je spousta předkvalifikačních systémů, které subjekty mohou využít tak, aby SPD datový model zlepšil používání ESPD v Evropě. Děkuji. A kdy tohle začne naživo fungovat? Máte nějaký časovou představu? ESPD datový mobil už je k dispozici. E, SAP budeme používat na podporu členským státům a ta služba komise bude k dispozici v prvním čtvrtletí příštího roku. Děkuji, můžeme rozsvítit, prosím. Takže nyní bude prostor pro otázky začnou ti, kteří jsou na seznamu jako první. Kdo to je? Mluvíte za Filipa Živon? Prosím, máte slovo. Ops, pardon, excusez-moi. Omlouvám se Pokusím se francouzsky. Pan Živa je naším zpravodajem pro vnitřní trh a protože dnes nemohl být k dispozici, není nás tady konec konců mnoho, ale myslím, že to je kvůli problémům s Lufthansou, ale v každém případě poslal několik otázek, které se pokusím přečíst. Takže rád by věděl, jak to vypadá v komisi s přijímáním formulářů, které uvidím které jsme viděli, týkající se ESPD. Evropský parlament dostal poslední verzi tohoto dokumentu, eh, tedy sedmou verzi v srpnu. Členské státy mají do 9.10. na poskytnutí připomínek. Evropská komise dosud nepředložila konečný dokument. Mohla by Evropská komise poskytnout aktuální informace k tomu, jak se tyto práce odvíjí? odvíjejí? A pan Živan by také chtěl připomenout, že termín pro transpozici dvou směrnic je v dubnu roku 2016 a členské státy tedy musí tento formulář dostat velmi brzy. Potom, během posledního zasedání skupiny odborníků 27. října k eh, veřejným zakázkám se hodně málo hovořilo o transpozici směrnice o koncesích, spíše jsme se soustředili na zadávání veřejných zakázek. Mohla by nám Evropská komise prosím říci, jak to vypadá s transpozicí směrnice o koncesích ve členských? To jsou tedy otázky pana zpravodaje k zadávání veřejných zakázek eh, Živána. Dennis de Jong. Denis Týho, prosím. Děkuji. Já jsem měl to potěšení jako koordinátor eh, také vyslechnout prezentaci pana Havena. Myslím, že to je důležitá zpráva. Slyšeli jsme již po několikáté Mm, tuto zprávu účetního dvora a stále jsou tam problémy takové míry, že eh, vzhledem k chybovosti auditoři nemohou eh, schválit nebo udělat absolutorium. Mm, veřejné zakázky jsou tématem pro tento výbor, že na to se chci zaměřit. A chci položit otázku na pana Vinovena i komisi. Doposud zná, jsme tedy viděli stávající pravidla pro veřejné zakázky a problémy, které z nich vyplývají. Komise říká, že bude školit, poskytovat informace členským zemím eh, ohledně nových pravidel. Jakou důvěru můžeme mít v to, že nedojde k ještě dalšímu zhoršení s těmi novými pravidly, protože členské státy se na to budou muset zvyknout, jaké tam jsou e, podmínky a je e, komise připravena aplikovat finanční korekce přísněji než v minulosti, protože to je jediná zbraň účinná, kterou komise má. Druhá otázka diskusích s OLAFu jsme viděli, že když je něco špatně v členských zemích, OLAF řekne, že poskytne materiál členským zemím, ale další kroky jsou minimální. A moje otázka je, může tam být hodně chyb, ale souhlasíte se mnou, že je zvláštní, že na jedné straně tam je spousta chyb. Na druhé straně členské státy nereagují, ne, ne vyvozují závěry z vyšetřování OLAFu. Není to proto, že některé členské státy prostě to nechtějí aplikovat ty veřejné zakázky tak, jak by je měly aplikovat. Igor Soltes. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Deong řekl, že toto je velmi důležité téma, ty veřejné zakázky. Každý rok vidíme že ve zprávě účetního dvora, že chybovost se nezměnila. A Mm, stále očekáváme, že tedy za tedy nedošlo k nějakému pokroku. Proto je důležité, aby Evropská komise pomáhala členským zemím nejenom kontrolovat, zda členské státy přijímají nová směrnice a pravidla, ale také jim pomáhat se, se lhůtami, s termíny pro implementaci. Vím, že to není snadné, protože máme několik různých přístupů z členských zemích. Některé členské státy přijímají, přijali několik um, zvláštních pravidel, některé státy, um, třeba Slovinsko, jenom jeden zákon, uh, který se týká všech sektorů, klasických sektorů i tedy veřejných služeb. Pokud v nových směrnicích bude dosaženo určité pokroku například v oblasti kritérií udělení zakázek, tak je důležité, aby byly implementovány. Nejenom říci, že jsou to jenom, že, že cen, cena je jediné kritérium, protože kvůli tomu vzniklo spousta chyb. Takže Evropská komise by měla pomoci členským státům při používání jiných kritérií pro udělování zakázek, například schopnost, životní cyklus, eh, jak to použít, jak to začlenit do dokumentace. Eh, to není snadné, ale Mm, je to nutné, takže vám přeji hodně úspěchu, až nás budete e, příště informovat o těch datech, tak my e, bychom také chtěli slyšet v jednotlivých členských zemích, jakého pokroku bylo dosaženo podle této zprávy aktuální. So I'll now go through those who have signal. Dobrá. Takže ti, kteří to nesledují, Catherine Styler Trashford. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také jak účetnímu dvoru, tak Evropské komisi. Fakta, která jste předložili, jsou důvodem k velkým obavám. A my to bereme velmi vážně tady v tomto výboru. Vy jste hovořil o 40% selhání ve zprávě. Týkaly se některé konkrétní oblasti hlavně? A také vidím, že jste tam měli čtyři země v tomto hodnocení. Zmínil jste 12 a potom tři, které to plnily a rádi bychom věděli, jak to v tu chvíli vypadá. Ty peníze už byly utraceny. Pochopitelně financování oblasti soudržnosti má velké výhody a zajímalo by mě, jak situace v tuto chvíli vypadá. Máme určité obavy z programování budoucnosti. Stávající program byl zaražen, co se financování týče a jaké to bude mít dopady na financování pro rok 2020. Kromě toho se také hovořilo i pro programu po roce 2020. Má to své dopady. A ráda bych se proto zeptala, jak naše rozhodnutí o zadávání veřejných zakázek, a komise hovořila o portálu a o elektronickém dokumentu, zajímalo by mne, jak nové návrhy, jaký budou mít dopad. Pokud by lidé, kteří na tom pracují, neměli dostatečné znalosti, pokud mají prosazovat tato pravidla, dalo by se zařídit třeba nějaké školení. My víme, že zadávání veřejných zakázek je velice složité. Také jsme o tom hovořili i v souvislosti s kvalifikacemi a zajímalo by mě, co se s tím dá udělat. Měli jsme tam problém se 40% případů. Mám pocit, že je to oblast, kterou jsme se snažili zlepšit, ale vypadá to, že se to úplně nezlepšilo. Paní komisařka Měnkovská a paní komisařka Krecu se tím zabývají. S paní komisařkou Měnkovskou budeme hovořit později. Ale předpokládám, že je proto potřeba udělat více, protože v oblasti, za, v oblasti politiky soudržnosti přece pomáháme těm, kteří jsou v nejhorší situaci. A pokud tito lidé a tito regiony, regiony nedostanou prostředky, které jim byly přiděleny, tak to není v pořádku. Jak tedy zajistit, aby členské státy naplňovaly své povinnosti. Protože velmi často tady se potom vina přikládá Evropě a nikoli členským státům. Takže se budu těšit na vaše odpovědi. Děkuji. Barbara prosím. Děkuji mnohokrát. Chci hovořit k transpozici směrnice o zadávání veřejných zakázek, takže je to trochu od témata k tématu, ale Přesto jsem chtěl říci během skupin, eh, měrem skupiny ADL, a hovořím také za Ditu, která tady dnes nemůže být a přijde později, něco k rizikům týkajícím se transpozice. Je to oblast, která je důležitá pro hospodářství členských států. Chceme, aby k této transpozici řádně došlo, je pravda, že moje vlastní země, Francie, ne, není dobrým příkladem a dochází tam ke goldplatingu. A zajímalo by mne, jak zajistit tuto přílišnou transpozici, tento goldplating, který může podkopat jaksi výsledky, kterých jsme se snažili dosáhnout prostřednictvím této směrnice. Děkuji. Dobrá. Já mám pár obecných otázek. Pokud tomu dobře rozumím, tak hovoříme o dvou různých otázkách. Jedna se týká vlastních prostředků Evropské unie, a tedy jestli členské státy dodržují pravidla, která se týkají specificky programů politiky soudržnosti Jinými slovy jsou to tedy pravidla navíc k běžným pravidlům týkajícím se zadávání veřejných zakázek. Ve zprávě paní komisařky se uvádí, že veřejné zakázky představují 19 evropského HDP, což je podstatně více než eh, jenom samotný evropský rozpočet. Takže první otázka účetnímu dvoru je, Je možné z vaší zprávy vyvodit, že pakliže 40 projektů, které jsou financovány z evropských rozpočtů, nedodržuje pravidla, znamená to, že 40 všech veřejných zakázek nedodržuje pravidla. Předpokládám, že mi odpovíte záporně, protože některé tyto problémy se týkají konkrétně a specificky tohoto druhu projektu a jejich financování. Můžete se prosím trochu více rozpovídat o tom, kde vznikají ty problémy? Spíše je to v rámci ERDF, Fondu soudržnosti anebo sociálního fondu? Zhlukují se tyto problémy třeba v rámci určitých velikostí grantu? Já vím, že jste hovořil o státech. Vidíme jich více na začátku toho období 2009, anebo se zhlukují z toho důvodu, že informace, které dostali na samém začátku eh, období financování, nebyly úplně jasné. Mám pocit, že se budeme muset trochu více zabývat těmito statistikami, tak abychom si pořádně mohli pochopit eh, jaké byly výsledky této analýzy. A teď ještě další věc. Evropská komise prezentovala trochu jiný nástroj. Ten jednotný dokument, <clears throat> vy jste tedy říkali, že to není dokument, že je to nástroj eh, na internetu, by měl zjednodušit situaci malému podniku, který se chce účastnit veřejných zakázek přes hranice ať už hovoříme o hranicích eh, místních samozprávných celků, anebo hranicích sekt, eh, odvět, eh, rezortu. Říkali jste, že to bude k dispozici na začátku příštího roku. Je to tedy vynikající nástroj, který má radikálním způsobem zjednodušit eh, malým a středním podnikům přístup k veřejným zakázkám po celém jednotném trhu na základě jednoho informačního bodu. Tak by mě zajímalo, do jaké míry tomu děláte reklamu, aby se o tom lidé něco dozvěděli. Já mám pocit, že se totiž neustále říká lidem, co na vnitřním trhu nefunguje a potom zapomeneme říct si, co tam funguje. Takže, jak tomu děláte reklamu? A jak se chcete postarat o to, že pokud, když to půjde do živého provozu, se objeví nějaké problémy, takže je velice rychle vyřešíte? Děkuji. Ještě někdo, prosím? Okay, round of answers. Do you want to go... Prosím, možná odpovězte nejprve vy a potom kolega. Pokud si myslím, že to je spíše otázka pro komisi, tak ji předám. Ta první Francouzská otázka byla spíše pro Evropskou komisi, týkající se transpozice směrnice a SPD. Co se týče pana Diona, tak děkuji, že jste si mě poslechl dvakrát. A na druhou stranu, když je nějaký příběh zajímavý, tak si ho klidně můžeme zopakovat. A navíc to, co my říkáme, pochází z opravdu komplexní základny důkazů poskytnuté v našich. Děkuji. Říkal jste, do jaké míry věříme tomu, že se situace nezhoršuje. No, co se týče směrnice o zadávání veřejných zakázek, a já jsem k tomu přímo dal do diapozitivu na tuto prezentaci, která byla specifická pro vás, e, v jiném výboru byla jiná, <clears throat> v rozpočtem výboru byla jiná. No, jsou tam rozdíly v implementaci, ale obecné téma je flexibilita, která umožní větší přístup malým a středním podnikům a to je vítáno. Navíc nový postup pro inovativní partnerství je k dispozici, nebo máme nový, novou sadu právních nástrojů týkající se změn smluv, nebo nový režim pro určité služby, jako třeba služby v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociálních služeb. To si myslím, že jsou všechno slibné věci. Jestli komise bude ochotná něco udělat, pokud v praxi to nebude fungovat, tak na to musí odpovědět Evropská komise. Vaše poslední otázka se týkala podvodů. Zabýváme se jimi v této zprávě, byť to nebylo hlavní téma. To by mohlo být jedním z důvodů, těchto chyb, ale musím říci, že to bylo poměrně malé procento v našem vzorku. Pokud v nějakém členském státě je hodně podvodů a následně nejsou jaksi motivováni kontrolovat pravidla, to se špatně odhaduje. Je proto málo důkazů. Minimálně jeden členský stát, tedy Itálie, který je v tom vzorku, sama říká, že v historii měli, že v minulosti měli určité problémy <clears throat> s pácháním trestných činů v oblasti zadávání veřejných zakázek a údajně činí na centrální úrovni, na ústřední úrovni prostřednictvím agentury bojující proti podvodům velmi rázné kroky. Členské státy spolu komunikují, my komunikujeme s nimi, snad to bude mít dobré výsledky. Například dochází k snížení počtu z, z, orgánů, které mají na starosti zadávání veřejných zakázek. Zjednodušuje se situace, ale vím, že je potřeba, aby komise na to dohlížela. Vím, že pan Almeida a jeho tým se tím zabývá. Teď, co se týče další otázky týkající se těch 40% a oblastí, kde jsou problémy. Musím říci, že co se oblasti týče, tak je to poměrně široké. V příloze 2 a 3 této zprávy, a tady reaguji na otázky paní předsedkyně, se to snažíme vysvětlit, jak tedy se zhlukují tyto problémy jednak podle typu fondů. U větších fondů jsou větší problémy. Co se týče fondu soudržnosti, tak tam je to větší problém než u sociálního fondu, protože tam máme více nadlimitních zakázek a často se jedná o stavební práce, kde třeba může být více problémů. Teď. Co se týče programování a jestli prostředky, které již byly vynaloženy, byly v pořádku, to je spíše pro komisi. Velmi vítám, že se tím zabývají dvě komisařky. Já se velmi těším na to zasedání eh, s paní komisařkou Běňkovskou a Krecu, se kterými jsem se setkal během auditu a budu se mnohokrát těšit na spolupráci s nimi. My jsme v auditu my jsme během auditu řekli, že je potřeba, aby v Evropské komisi se snažilo více lidí dohromady vyvážit tuto politiku. A mám pocit, že tím, že se do toho zapojili obě dvě paní komisařky, tak tím vyslali signál, že to tak také chtějí. A to si myslím, že je v této klíčové oblasti důležité. Potom tam bylo pár připomínek týkající se rizika, týkající se transpozice. A k tomu by měla hovořit komise. A teď k tomu, co říkala paní předsedkyně k vaší otázce ano. Já jsem říkal, že v příloze 2 a 3 máme více údajů. Vy jste se ptala, jestli můžeme si vyvodit z těch 40%, že stejné výsledky jsou eh, i u veřejných zakázek eh, ve vnitrostátním systému, tak jste si v podstatě odpověděla sama. Evropský účetní dvůr není auditorem nezávislých státních výdajů v jednotlivých členských státech. Od toho jsou nejvyšší kontrolní úřady, se kterými spolupracujeme. Ptali jsme se nejvyšších kontrolních úřadů a ti nám řekli v podstatě, že ta čísla vypadají víceméně podobně. Několik říkalo, že možná u nich to je dokonce ještě horší. Ale když odpovídáte na takovou otázku, tak eh, jak si ty odpovědi, které dostanete, nejsou dostatečnými údaj pro to, abyste si z nich vyvodili závěry jako z důkazu. Konec konců, jak říkám, mají to na starosti nejvyšší kontrolní, kontrolní úřady, ale v podstatě to může být všude stejné. Omlouvám se, že se do toho tolik pouštím, ale když členské státy zavádějí tyto programy, tak by mě zajímalo, jestli nedodržují pravidla, které se týkají konkrétně těchto programů, anebo jestli nedodržují ani obecné zásady evropského zadávání veřejných zakázek. Protože to jsou dvě trošku jiné věci. V mém členském státě si často stěžují na to, že pravidla u těchto konkrétních programů jsou složitá, správně administrativně složitá a říkám si, že to je možná ten problém. A že se to nedá úplně extrapolovat na místní procesy. Ano, máte pravdu, že v, členských stát, že v členském státě, který oba dva známe nejlépe, tomu tak je. A odpověď je, že v, u některých těchto projektů musí polovinu zaplatit členský stát, polovinu platí evropský rozpočet. A jestli působí problémy vnitrostátní pravidla anebo evropská pravidla. No tak my říkáme, že tam, kde je v nich rozdíl, kde tedy členské státy si to regulují navíc a tam, kde můžou, tak je to naprosto v pořádku z právního pohledu, tak je možné, že ta jejich pravidla budou složitější anebo se budou lišit od evropských pravidel a následně to může vést k větší chybovosti. Takže viděli jsme obé abych vám odpovídal na otázku. Tedy, že nejsou dodržována příliš složitá evropská pravidla, ale také jsme zažili to, že v dobrém záměru evropské státy, eh, členské státy přidali ještě na složitosti evropských pravidel ve vnitrostátních pravidel a tím se budeme muset zabývat při hodnocení praktického eh, eh, provádění. Pochopitelně, že vítáme, že v rámci nových pravidel je určitý manevrovací prostor, ale manevrovací prostor jde ruku v ruce s nebezpečím, že některé členské státy si tuto flexibilitu vyloží tak, že to znamená, že mají svobodu pro to, aby jejich systém byl ještě složitější. A takto já si nevykládám záměr zákonodárce jako třeba vás. A doufám, že se nám podaří něčemu takovému vyhnout. Teď, eh, co se týče Evropské komise. My jsme v rámci doporučení Evropské komise říkali, že mají dodržovat, eh, že mají naplňovat své pravomoci. My ve zprávě zveřejňujeme jejich odpověď co se týče stálého eh, nedodržování nebo pokračujícího nedodržování pravidel, tak říkali, že se tím budou zabývat. A teď, co se týče pozastavení plade, pokud nebudou používány, používána tato pravidla roku 2016, tak říkají, že v této oblasti budou konat a to si myslím, že vítáme. Že je potřeba, aby bylo všem jasné, že pokud členské státy nebudou dodržovat pravidla a provádět novou směrnici, takže to bude mít důsledky. Děkuji. Děkuji. Chtěla by reagovat komise? Ano, jenom eh, obecně. Myslím, že se všech, všichni shodneme. Ještě představím eh, Vittoria Liato, která je tady za mnou, je z Generálního ředitelství pro regionální rozvoj. My totiž DG Regio, DG GRO a EUD všichni velice dobře víme, že pokud jde o nápravu ve veřejných zakázkách, tak to není jenom o tom, že budeme správně transportovat evropské směrnice, ale že je skutečně potřeba nasadit veškeré síly na vybudování a posílení kapacit na národních úrovních, abychom dokázali nejenom dodržovat literu eh, té evropské evropské legislativy, ale také jejího ducha. Abych se teď podíval na některé konkrétní dotazy směřované na mě, tak pokud jde o otázku, kterou tady položila poslankyně zastupující pana Živána, tak eh, překlady jsou hotové, zítra spouštíme celý postup. Trvalo to nějakou dobu, protože bylo potřeba oslovit všechny členské státy a bylo velice důležité, abychom získali široký konsenzus k dokumentu, který bude mít zásadní praktický dopad na fungování eh, jak zprávy, eh, tak podniků, firem. Ale myslíme si, že jsme získali dostatečnou podporu hledně toho, že v dubnu 2016 bude vše připraveno. Pokud jde o transpozici celého balíčku, tak už jsem eh, zmiňoval tři členské státy, Spojené království, Maďarsko a Francie. Tyto státy již částečně balíček přijali. A také máme dobré zprávy o dalších členských státech, takže Nemohu vás sice ujistit o tom, že do dubna 2016 bude vše perfektní, ale myslíme si, že to je minimálně pod kontrolou a takové jsou signály z jednotlivých členských států. A teď ještě, abych se vrátil k tomu, co jsem říkal úvodem, jsme připraveni být skutečně tvrdí na konci příštího roku a začátku roku 2017 pokud eh, nebudou ty předběžné podmínky naplněny. Na druhé straně se maximálně snažíme o spolupráci s členskými státy, abychom zlepšili národní systémy, abychom zlepšili systémy a kapacity v členských státech, eh, abychom zlepšili proškolení, nastavení systému a tak dále, aby členské státy sami pochopili, jaké výhody jim efektivní a modernější zpráva přinese a co jim přinese plné zapojení do jednotného trhu. Pokud jde k tomu, na co se ptal pan Soltež, tak eh, zde velice dobře víme, že když se snažíme posilovat profesionalitu a budování kapacit v členských státech, tak eh, zásadní záležitostí je zdůrazňovat to, že cena by neměla být jediným kritériem ve veřejných zakázkách a při jejich zadávání. Samozřejmě, že to je jedno z kritérií, ale pokud nebudete používat čistě cenové kritérium, ale budete používat kritérie, kritéria politická, kvalitativní, aktivní a tak dále. Také potřeba tomu přizpůsobit kapacity, proškolení a tak dále. A to je přesně to, o čem jsem hovořil před okamžikem. Co se týče eh, k otázce paní Stiller, souhlasím s vámi v tom, že se zde nejedná jenom o to nastavit správně legislativu, správně to formulovat, že celá věc je mnohem komplikovanější. Je potřeba oslovit členské státy, vysvětlit jim, jak je celá věc důležitá pro ně samotné, pro fungování členských států, pro fungování EU. Proč tedy potřebujeme taková jasná, silná pravidla pro evropské eh, veřejné zakázky, takže na tom spolupracujeme s členskými státy a myslím, že se také shodneme v této věci s Evropským eh, účetním dvorem, že přesně tímto způsobem bychom měli pokračovat. A poslední věc, pokud jde o to, co říkala paní předsedkyně o ESPD, evropské osvědčení pro zakázky. V tuto chvíli se snažíme, aby nám členské státy toto osvědčení odsouhlasily Teprve poté bude následovat eh, osvětová kampaň. Vy máte pravdu, že není možné pouze legislativu zpracovat a možná stejně důležité, pokud ne důležitější, je začít ji správným způsobem uplatňovat v praxi. Děkuji za pozornost. Nyní eh, se obracím na pana Tarabelu, zda bych chtěl také položit otázku nebo vás možná může spravit o proběhnuvší diskuzi váš tým, vaši kolegové. Ano, paní předsedkyně, děkuji za tuto možnost a omlouvám se za to, že jsem tady nebyl hned na začátku dnešního jednání. Měl jsem totiž paralelně jednání ve výboru pro zemědělství, kde jsem byl e, a jsem rovněž zpravodajem pro zprávu a musel jsem tedy vystoupit. Já v tuto chvíli nemám žádnou otázku, vítám e, tuto iniciativu, protože jsem byl sám dříve zpravodajem pro veřejné zakázky, takže jsem velice rád za to, co se už udělalo i tady v Evropském parlamentu v této věci. A samozřejmě teď je velice důležité provádění evropské legislativy, důležité to, jak bude transpozici legislativy monitorovat v členských státech Evropská komise. A z globálního hlediska si myslím, že je velice dobře, že Evropský účetní dvůr sehrává svou velice důležitou roli, protože v oblasti politiky soudržnosti eh, chybovost a podvody existují. A když se podíváte na zdroj eh, podvodů, tak zjistíte, že to nejsou ani eh, drogy, pašování, padělání, ale eh, je to otázka veřejných zakázek a proto si myslím, že je velice důležité, že se s takovýmto úsilím do této věci opřel Evropský účetní dvůr, že členské státy mm, jsou směřovány správným směrem a myslím si, že by stálo za úvahu pokračovat eh, v tomto úsilí, případně vytvořit dokonce i určitý eh, černý seznam eh, zemí, které nejsou schopny napravit své chybné postupy, protože zde se jedná o veřejné prostředky, jak už zde zaznělo, a představují 19, veřejné zakázky představují 19, téměř 20 evropského HDP a je potřeba tyto prostředky investovat moudře a co možná nejefektivněji. Takže myslím, že na tom se všichni shodneme, že tato věc má obrovský dopad a je potřeba ji správně nastavit. Pokud jde o směrnici, tak směrnice je určitým souborem nástrojů, který buď můžete nebo nemusíte využívat a můžete je používat buď správně nebo špatně. A je na členských státech, eh, ačkoliv je to vlastně v jejich, eh, především v jejich vlastním zájmu zajistit optimální používání těchto nástrojů v podobě evropské legislativy. Na druhé straně je zjevné, že je potřeba například malým eh, státním úřadům, obcím a tak dále pomoci s implementací této mm, legislativy. Pokud to všem členské státy nepostupují správně, tak je potřeba zasáhnout, eh, řešit to. Ačkoliv Evropský parlament pracoval na celé věci poměrně dlouho, byly to dva roky, kdy jsem se společně s kolegy snažil eh, celou věc eh, dovést do správného konce, tak jsem velice rád, že dnes na to navazujeme. Já doufám, že ano, teď máme všichni k dispozici aktuální informace, říká paní předsedkyně. Pane Auene, nechcete ještě zareagovat? Ano, děkuji, děkuji za tyto postřehy a dotazy, které, myslím, posouvají naši diskuzi dále. Vyjádřím se ke dvěma záležitostem. Pokud jde o to, jakým způsobem komise monitoruje členské státy a zda ten eh, problém je opakující se. Ano, je to skutečně problém trvalého rázu, který jsme zaznamenali před lety a přetrvává. Pan De Jong řekl, že účetní dvůr eh, zveřejní svou výroční zprávu zítra, takže chápete asi, že se teď nebudu eh, nebudu vyjadřovat přesněji, ale byl bych překvapen, kdyby tam veřejné zakázky chyběly mezi těmi přetrvávajícími problémy, ale musíte bohužel počkat do zítra, kde bude výroční zpráva oficiálně představena. Pokud jde o ten černý seznam blacklist, tak myslím, že přímo o blacklistu bychom mluvit nemuseli, ale o jisté míře transparentnosti ano. O transparentnosti, s níž budeme poukazovat na eh, rizika. A my o tom hovoříme na straně 36 právě, je to eh, poznámka pod čarou 35 a 36. Eh, v poznámce 35 je seznam zemí, je tam 12 členských států, které na počátku roku 2015 nesplnily podmínky v oblasti zadávání veřejných zakázek. Já jsem to vlastně na úvod říkal, že komise oznámila eh, eh, tři státy mezi těmito, které okamžitě napravily situaci ale devět eh, stále situaci nenapravilo a ten druhý seznam to jsou čtyři členské státy, které DG Grow mm, považuje za státy, s nimiž je potřeba spolupracovat, protože jsou to státy, kde existují problémy se zadáváním veřejných zakázek a eh, vzhledem k tomu, že nesplňují kritéria v mm, grafu 10 eh, zprávy. Takže když se podíváte na tyto dvě poznámky pod čarou, najdete tam konkrétní seznamy členských států, jimž se věnuje zvláštní pozornost eh, ze strany Evropské komise. Nevím, jestli pan eh, Almeida by se k tomu chtěl ještě vyjádřit za komisi. Paní předsedkyně, ano, máte minutu. Já předám slovo kolegyni z DG Regio. Tak jenom velice krátce na jednu minutu, prosím. Ano, děkuji. Já jsem Viktoria Liáta eh, z DG Regio a v krátkosti potvrdit, že úzce spolupracujeme s DG Grow a snažíme se řešit především otázku prevence, tak aby členské státy byly lépe připraveny vypořádat se s problémy ve veřejných zakázkách a snažíme se samozřejmě přistoupit i k, k nápravným opatřením, pokud je to potřeba k finančním korekcím, pozastavením plateb a tak dále. My vítáme zprávu účetního dvora, protože to je pro nás možnost eh, znovu prodiskutovat eh, celý problém a nastavit spolupráci na vyšší úrovni. Já si myslím, že tak můžeme pomoci členským státům dosáhnout lepších výsledků. A poslední poznámka, ještě takové vyjasnění. Pokud se tady zmiňuje těch 40 veřejných tendrů, kde byly zjištěny nesrovnalosti, tak tomu je třeba eh, dodat, že pokud jde o hodnotu, tak samozřejmě ta chybovost není 40 to je pod 10 Nechci, aby to vyznělo tak, ehm, že těch 40 eh, to je eh, hodnota, objem těch nesrovnalostí v oblasti veřejných zakázek. Děkuji. Děkuji, teď přejdeme k dalšímu bodu na programu jednání, což je výměna názoru s paní eh, Rozier o TISA. Poprosím Kathy eh, Steeler, aby mě nahradila za předsednickým stolem. Okay, we move on to the next item, which is... Přejdeme k dalšímu bodu, což je zpráva TISA. Není rozje. A máte slovo? Děkuji. Na samý začátek bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří nám přispěli k tomuto stanovisku svými pozňovacími návrhy. Děkuji především všem stínovým zpravodajům. Pracovali jsme ve zvláště těžkých podmínkách, protože jsme měli málo času. Byli jsme v podstatě na to minulý týden. Pořád se ještě diskutuje několik bodů, ale v každém případě jsem chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům, který, kteří v takto těžkých podmínkách nám k naší práci přispěli. Děkuji vám mnohokrát a děkuji také za výbornou spolupráci. Je to komplikované téma. Volné obchodování se službami, musím říci, že tam panovaly velmi odlišné názory. Podařilo se nám však najít několik kompromisů. Budeme hlasovat zítra. Týkalo se to především ochrany kompromisu 3, tedy ochrany spotřebitelů a pracujících a potřeby zajistit zajistit vytváření kvalitních pracovních míst dobře placených, nebo kompromis 4, tedy vyváženost této výměny, možnost, eh, aby stát ve veřejném zájmu mohl přijímat právní texty, nebo kompromis 6, který vlastně vylučuje veřejné služby z rozsahu působnosti této smlouvy. Potom tam také máme kompromisy týkající se veřejných zakázek a profesionální mobility. Existuje tam několik věcí, za kterých, u kterých jsme se zatím nedohodli, ale předpokládám, že to nakonec bude možné, tak abychom o tom mohli zítra hlasovat. Teď, co se týče obecných zájmů, tak tady máme pár formulačních problémů, které se snad vyřeší. Nechám kolegy, aby se také vyjádřili k otázce transparentnosti u obchodních dohod, především u té transatlantické, to bylo velké téma k diskusi. Vidíme tady pokrok, vidíme, že občanská společnost má obrovský zájem na tom, aby se dostali k těmto dokumentům, aby to probíhalo transparentněji. Jsou tam určité formulace, které doufám budou pro všechny uspokojivé. Otázka transparentnosti je určitě cíl, který ať už jsme v politickém spektru kdekoliv by pro nás měl být důležitý. Co se týče zbytku, my jsme se pokusili navrhnout kompromisy všude, ale tato diskuse stále ještě probíhá, především co se týče standstill clause, tam se pořád ještě hodně liší názory, nebo potom pozitivní eh, seznam či smíšený seznam eh, přístupu na trh a také rozsah působnosti nad rámec eh, veřejných služeb u regulovaných povolání. O tom se stále ještě diskutuje. Chtěli jsme jenom připomenout hlavní zásady, které byly navrženy v tomto stanovisku. Je potřeba řádně nakombinovat eh, naplnění jednotlivých cílů u této dohody. Pochopitelně, že je potřeba, aby trh byl lehce dostupný, ale na druhou stranu musí panovat spravedlivá hospodářská soutěž. Musíme chránit podniky, ale také spotřebitele, životní prostředí a pracující. A potom ještě další věc, která by měla figurovat ve všech vyjednáváních obchodních dohodách, a to reciprocita a vyváženost zajistit u podniků, že jejich podmínky v Evropě nebudou méně výhodné než pro účastníky třeba z jiných zemí. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům, paní Galpeš. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce za její práci. Bylo to je to velice citlivé, politicky citlivé téma, složitá zpráva. Proto mm, bude obtížné přijít s pozměňovacími návrhy, které budou akceptovatelné pro všechny. Nicméně zpravodajce se podařilo přijít s, text, s textem, který je eh, většinou akceptovatelný. Um, Nemělo by se, teď jsem se neměl, by měla vytvářet skutečné nové příležitosti, eh, co se týče přístupu na trhy, uh, které by mm, zacházely dále, než je tomu v současnosti. Jsou mm, tady některé pozměňovací návrhy, které jsou pro nás klíčové. Já zdůrazním jenom některé, protože nemáme čas eh, jim je procházet do podrobna. Začnu kompromisem a pozitivní a vyčerpávající seznam. Ehm, jsou předpokládané, je, před, je tady jeden pozitivní eh, seznam a jeden negativní seznam. Musíme vyzvat vyjednávače, aby negativní přístup eh, se týká přístupu k trhům, což by umožnilo podnikům lépe posoudit, co mohou a co nemohou na daném trhu. Nicméně takzvaný přístup um, hybridní, eh, který, jsme navrhl, který jsem navrhla já a paní Charanzová, sice není optimální, ale mm, asi eh, bude akceptovatelný pro většinu členů VTO, včetně těch, kteří eh, kteří prosazují pozitivní seznam, aby vstoupili do vyjednávacího procesu. Moje frakce není pro kompromis 5. Já podporuji um, dohodu o stylu a um, vyzývám vyjednavače, aby zvážili rozšíření těchto klauzulí, aby pokrývaly i závazky na přístup trhu. Všechny strany si zachovávají suverénní práva, které eh, a míru, do jaké bude aplikovat tato ustanovení. Kromě toho hm, tady nevidíme jiné překážky. Toto jsou klíčové body pro nás. Chci poděkovat zpravodajce za spolupráci a první přípravné práce na tomto složitém, citlivém tématu. Um, děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Emma McClarkin, please. Děkuji, máme McClarkin za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodaj a e, stínovým zpravodajům za jejich práci v tomto velice krátkém časovém období během schůze ve Štrasburku. E, Mm, byl prostor k diskusím o kompromisům, což je třeba přivítat. Nicméně pro EKR je tady příliš mnoho červených vlajek, které nelze přehlédnout. Z, v podstatě tato zpráva nevyužívá té příležitosti, jakou TISA nabízí a dává na stůl zbytečné červené linie a nesplňuje míru ambicí, kterou bychom měli projevit, co se týče potenciálu, jaký to má pro sektor služeb. Pokud tato zpráva nebude dostatečně ambiciozní a komplexní, což um, bohužel je vidět z těch kompromisů, tak se obávám, že by výbor toto neměl schválit, protože prosazuje přehraniční služby. A pro mě je tedy škod, velkým zklamáním, že toto musím konstatovat. Komisařka Běnkovská eh, přijde do toho výboru a eh, je nutné konstatovat problémy s, eh, jaksi s historickým překonáváním toho pomalého tempa při realizaci plného vnitřního trhu ve službách. Myslím, že hrozí, že mm, některé části se, část toho se, se odrazí v této zprávě, které ještě omezí možnosti ve službách hledat nové trhy. A tuto, toto poselství by IMCO vyslat, vysílat nemělo stávající postoj a e, pozitivní seznam, to je pro nás problematické. Není to nová diskuse, už jsme o tom mluvili během jednání o TTIP. Věříme, že se tady nic nezměnilo. Toto není příležitost změnit kompromis, který jsme dohodli. Myslím, mm, ten hybridní seznam by měl podporu většiny. Myslím, že by Um, přišel, přinesl uh, určitou míru ochrany a současně bychom díky tomu byli otevřeni novým příležitostem. Bohužel nemůžeme také podpořit kompromis 5, což má eliminovat uh, klauzule o standstillu. Věříme, že to ve skutečnosti podkopává pozici komise u jednacího stolu a že se nám takto nepodlaž, nepodaří dostat se dál. Mm, nechápu, proč tedy nemůžeme najít konsensus pro, pro, pro, pro propagaci služeb, které mají uh, hodnotu pro evropskou ekonomiku, ale musíme uh, přijít na to, jak prosazovat, pomáhat tomuto sektoru. Uh, a zajistit, abychom měli ambiciozní eh, dohodu o TISA. To je ta nejlepší příležitost, jakou máme, abychom toto ukázali. Ehm, pokud ehm, vyškrtneme pozměňovací návrh jedna z kompromisu jedna jak požadujeme, to, tak to bude stále kompromis a také ehm, musím říci, že Mm, jsem znepokojena tím, že oddělené hlasování nebylo umožněno v konečném seznamu. Možná předsedkyně by se na to mohla podívat. Myslím, že to je bezprecedentní. Chci říci, že toto měl být, tedy měl být pozitivní stanovisko. Ehm, doufala jsem, že budeme moci říci, jakou, jaká je TISA obrovskou příležitostí pro sektor služeb. Musíme zajistit, aby stanovisko tohoto výboru mm, toto odráželo. Děkuji. Děkuji další řečníci. Dita Charanzová, Denis Dion, Vosotes, Skanovsky. Takže Dita, Denis de Jong. Děkuji, Vicky. Já chci poděkovat Viržený Rozier za mm, tuto velice obtížnou zprávu. Myslím, že se skutečně snažila sladit názory, které nejsou stejné v těch kompromisech, takže jsem velice vděčný. Nyní jsem mm, se dostal do dvou třetin hlasovacího seznamu a hlasoval bych přesně stejně, jako indikuje zpravodajka. Něk, asi ve dvou případech mám jiný názor, ale v podstatě většinou eh, myslíme stejně. K tomu, co řekla Emma, abychom frakci, která je proti z důvodu, které nesouvisí se službami obecně, tedy k této konkrétní dohodě, společně se frakcí, která to chce řešit co nejrychleji, tak to je úspěch. Máme tady spousta příkladů, kdy se nám podařilo například najít garance pro veřejné služby, práva uživatelů, pracujících a tak dále. To by měl být e, záměr tohoto výboru. Ne ani tak říci, že jsme pro služby, jsme sektor služeb, a, a že eh, nechceme dát jaksi biankošek pro tato jednání. Jsou eh, rozvoje země, které nejsou ještě u jednání, ehm, doha kolo, které selhalo z tohoto důvodu. Celý eh, ten systém jednání se řadou zemí je pro mm, řadu frakcí velmi citlivý. Není to tedy otázka jednoho názoru, ale mm, otázka toho sejít se a najít co největší konsenzus. Igor. Igor. Děkuji. Musím říci, že mm, jednání stínových zpravodajů ve Štrasburku bylo intenzivní. Myslím, že zpravodajce se podařilo skutečně odvést vynikající práci, najít rovnováhu mezi politickými frakcemi, které měly různé názory o, na, na e, obchodní dohody obecně. Chci tady zdůraznit e, postoj zelených ke kompromisům. My jsme podpořili kompromis 5 kompromis 8, pozitivní seznamy a kompromis 9, veřejné zakázky. I přes slabší formulaci kompromisu 2 o transparentnosti to můžeme podpořit. To tež platí pro kompromis 6 o veřejných službám, kde je modifikovaný text, který odráží některé formulace z TTIP to je mm, ještě v pořádku. Kompromis 10, vzájemné uznávání profesních kvalifikací, modifikovaný, ale podporujeme to. Jak už jsem řekl na stínovém schůzi ve Štrasburku, nepodporujeme kompromis 1, který eh, chce daleko sáhlejší TISA. To není v souladu s naším postojem, také nekomprom- nepodporujeme kompromis 3, který ehm, jak se navaz, vychází z vysokých očekávání. pro Protestu nepodporujeme ehm, z 9, co se týče problém, kvůli problematickým formulacím o reciprocitě. Doufám, že výsledek, výsledné stanovisko bude dostatečně kritické, abychom eh, to jako frakce mohli podpořit. Marlín. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říci, že jsem byla trochu zmatena z toho, co říkali někteří kolegové. Doufala jsem, že budeme řešit dobře rizika eh, této smlouvy. Podívala jsem se na pozněvací návrh 25, tak říká, že je potřeba zajistit, že TISA zajistí reciproční přístup, ale neuzavřou se služby, které už jsou otevřené, pokud k reciprocitě nedojde. Jinými slovy tedy zautočí na nás a nic neuděláme. To je dosti nebezpečné. A myslím si, že určitá ustanovení paní zpravodajky které eh, narážejí na naivní prohlášení o tom, že je potřeba omezit položky, eh, doložky standstill a ratchet. My si myslíme, že by se mělo vycházet z absolutní reciprocity, jsme proto, aby fungoval mezinárodní obchod, ale také mezinárodní právo, protože jinak bychom v podstatě spáchali ekonomickou sebevraždu. A navíc by to mělo být podloženo referendem. Pozněvací návrh 10 hovoří o zorganizování takovéhoto referenda a doufám, že bude uspořádáno. A myslím si, že by to mělo být vyloučeno, to, co jsem právě říkala z pozněvacího návrhu číslo 2. Než dám slovo ostatním s tím, že přichází paní komisařka za chvíli, tak jsem chtěla přečíst něco z jednacího řádu, co se týče odděloveného hlasování v plénu. A netýká se to jenom pléna, ale také výboru. Pokud text předkládaný k hlasování obsahuje více než dvě ustanovení, anebo odkazuje k více než dvěma bodům, anebo by byl vhodně rozdělen do dvou částí, které se liší obsahem, tak může být požádáno politickou skupinou o hlasování po částech. Takže jednotlivé politické skupiny můžou požádat, nemůžete mít kompromis, který podporuje méně než, jedna, méně než dvě skupiny, prostě je-li to kompromis, tak to musí podporovat více než dvě. A pak, když mají být pozněvací návrhy zahrnuty do kompromisu, tak musíte mít podporu skupiny, která předložila tyto pozněvací návrhy, protože jinak tato skupina bude moci požádat o hlasování po částech u daného pozněvacího návrhu. Ale nejde to tak, že byste si vzali pozněvací návrh, řekněme, členů EPP, zabalili ho do nějakého kompromisu bez podpory EPP. Pokud prostě oni chtějí, aby se hlasovalo odděleně, tak musí tuto možnost dostat. Protože jinak bychom podkopali demokratický proces předkládání pozněvacích návrhů. Takže žádosti politických skupin pro oddělené hlasování či hlasování po částech by měly být přijaty, jakmile to jde. Já chápu, že to znamená, že někdy tím pádem odpadnou určité pozněvací návrhy, nicméně oddělené hlasování a hlasování po částech je normální. Je prostě normální, že by se hlasovalo o pozněvacím návrhu nad rámec kompromisu, pakliže o to požádají politické skupiny. Mark a potom Andreas, prosím. Jenom pár věcí nakonec. Co se týče doložek Ratchet a Standstill, které máme v pozněvacím návrhu, eh, v podstatě vytvářejí nezvratnou situaci. Já si myslím, že to je dosti problematické a nebezpečné pro ochranu veřejných eh, služeb veřejným zájmu a pro ochranu evropských občanů. Já také chci, aby to nebylo součástí kompromisu. Je potřeba zachovat nezávislost veřejných služeb a evropských sociálních norem. Takováto doložka by třeba znemožnila státu zrušit neefektivní liberalizaci určité služby. Řekněme třeba, liberalizujeme službu, pak si uvědomí soukromý sektor, že si jim to nevyplatí, třeba se to už stalo i u poštovních služeb, no tak potom veřejné orgány musí mít schopnost tuto liberalizaci vlastně zvrátit, týto krok zpět. Teď, co se týče negativního anebo hybridního seznamu, pozitivního, to je jasné. Já vím, že v této oblasti je můj postoj kontroverzní. Teď eh, veřejné služby ve veřejném zájmu, ekonomickém zájmu, tady si myslím, že je podporovat tuto pozici eh, i v rámci vyjednávání. A chtěl jsem poděkovat Virginii za snahu uzavřít kompromisy, které jdou v dobrým směrem. Teď, co se týče reciprocity, tak to přece není zprosté slovo. Když jsme se dívali na veřejné zakázky v Evropě, tak jsme si uvědomili, že často prostě při tomto obchodování jsme tou naivní stranou. Ano, pochopitelně, nebudeme se uzavírat, ale pokud se nebude otevírat ten druhý aktér, tak si myslím, že není nic špatného říct na tom, že prostě chceme reciprocitu. Že je prostě potřeba posunout se v těchto jednáních že je možné hledat i trhy jinde a nejenom prostě, aby se nám potom někdo vysmíval. Děkuji a nyní má slovo Andreas. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. E, zase o otázce reciprocity k tomu, co říkal Mark Tarabella. My nechceme být naivní, ale byli bychom rádi, aby toto stanovisko získalo většinu. A pak, když toho máme dosáhnout, tak z našeho pohledu tady trochu chybí ten zdravý rozum u kompromisních eh, návrhů 5 a 8. Chci k tomu říci, že my chceme zítra najít řešení, které tento výbor může schválit a z tohoto důvodu, paní předsedkyně, bych chtěl požádat zpravodajku, aby se znova na to podívala. Třeba by bylo možné se dohodnout ke kompromisnímu návrhu 5 a 8. Děkuji. Virginie, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Co se týče hlasovacího seznamu, to je téma, které mě leží na srdci. Co se týče podpory skupin pro kompromisních návrhy, tak o tom se stále ještě diskutuje, ale je to pochopitelně podmínka, kterou jste konec konců i vy zmínila, paní předsedkyně, a pořád se ještě na tom pracuje. Teď, co se týče pozněvacích návrhů 5 a 8, tak diskuse jsou stále ještě otevřené. Já si velice ráda přečtu návrhy kolegů, pokud povedou ke kompromisu, já jsem se to snažila dodělat minulý týden, měli jsme na to bohužel velmi málo času a museli jsme sice diskutovat aktivně, ale omezovat rozsah této diskuse. Takže ještě jednou děkuji srdečně všem stínovým zpravodajům. Byly problémy, ale všichni jste se do toho hodně investovali a angažovali a já vám za to mnohokrát děkuji. Také děkuji za odvedenou práci. Budeme hlasovat zítra dopoledne, pakliže bude jasný hlasovací seznam. A pokud poslanci či poslankyně požádají o oddělené hlasování, pokud bude jasné, v čem to oddělení je, tak umožním, aby toto hlasování po částech a, pro, eh, oddělené proběhlo. Naopak, po částech proběhlo a pokud je to oddělené, tak Eh, se tím budeme zabývat. V každém případě chci, aby v této oblasti bylo jasno. A doufám, že paní komisařka už tady je. Um, Dámy a pánové, poprosím vás, abyste se všichni usadili. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste dnes dorazila do našeho výboru. že dnes jste narazila na řadu logistických problémů eh, v letecké dopravě, stejně jako někteří kolegové poslanci. Vím, že jste musela nakonec letět přes Amsterdam, abyste stihla zasedání našeho výboru. Zároveň eh, s tímto jednáním probíhá také mimořádné zasedání Rady pro konkurenceschopnost, eh, kde se rovněž řeší určité eh, průmyslové sektory, konkrétně ocelářství, předseda komisařka Tajnen právě proto, aby paní komisařka Běnkovská mohla dnes být na našem jednání v Evropském parlamentu. Vy nám představíte svou strategii pro jednotný trh. My jsme měli možnost se s ní obeznámit. Vím, že tato strategie hovoří o službách, duševním vlastnictví, malých a středních podnicích, o nové ekonomice, ale možná že byste při dnešní příležitosti nás mohla také informovat o tom, co bude projednávat, pokud jde o celářství, Rada pro konkurenceschopnost, pokud jde o zachování pracovních míst v tomto odvětví. A můžete se zmínit také o problematice emisí a automobilového průmyslu, což my budeme řešit rovněž v rámci bodu různé. A po případě byste mohla také vysvětlit, jakým způsobem vaše strategie pro jednotný trh může těmto konkrétním odvětvím a problémům pomoci, což my vnímáme jako velice závažné problémy pro celou Evropu v současné době. Děkujeme za eh, vaši přítomnost. Děkujeme za to, že jste se dostavila, abyste našemu výboru předložila strategii pro jednotný trh. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Děkuji za pozvání na dnešní jednání vašeho výboru. Jak už jste sama říkala, tak poslední zprávy, pokud jde o radu pro konkurenceschopnost, jsem dostala teprve minulý týden a přitom jsem se chtěla dostavit na zasedání vašeho výboru, proto jsem požádala místo předsedu Katajnena, aby mě na radě nahradil. Mohu vás pochopitelně informovat také o tom, jaký postoj eh, zaujímá Evropská komise k budoucnosti tohoto odvětví. Pro nás je to odvětví velice eh, důležité a já se k tomu vrátím za okamžik ve svém vystoupení. Jak asi víte, tak eh, strategie pro jednotný trh byla spuštěna před deseti dny. Jedná se tedy o výměnu názorů, která téměř bezprostředně následuje po, po, po zveřejnění této strategie. Já vím, že i vy jste eh, začali pracovat na celé věci, paní Komi k tomu zpracovává zprávu a já se velice těším na dnešní diskuzi. Jedná se o velice důležitý dokument pro celou komisi, protože, jak víte, tak se jedná o jeden z řady strategických dokumentů, které komise v letošním roce schválila. Jde o Evropský investiční plán, to byl první strategický dokument před 11 měsíci, následovala energetická unie, digitální jednotný trh. Zde bych chtěla říci, že se jedná vlastně o druhou stránku té, že mince je to vlastně eh, nedílná součást strategie pro jednotný trh, návrh eh, ohledně kapitálových uní a tak dále. A na závěr toho seznamu je balíček eh, k pracovní mobilitě a k oběhové ekonomice, oběhovému hospodářství. Tento balíček jsem osobně koordinovala společně s komisařem Velou. Navrhli jsme strategii pro jednotný trh, která vychází ze všech předcházejících materiálů. Spolupracuji na této věci s dalšími kolegy komisaři a Mezi všemi těmi zmíněnými strategickými dokumenty je řada vazeb, například eh, přístup eh, malých a středních podniků k financování, přístup začínajících podniků k financování, to souvisí s kapitálovou eh, unii a tak dále. Teď jaký je základ naší práce? My jsme konzultovali veškeré zainteresované subjekty, podnikatele, firmy z nejrůznějších oblastí, nejrůznějších velikostí, začínající podnikatele a všichni říkají, že je pro ně jednotný trh přínosem. Nemůžeme říci, že jednotný trh nefunguje vůbec, ale nevyužíváme veškeré možnosti, které nám nabízí a všichni nás žádají, abychom na tom zapracovali, vytvořili další příležitosti a odstranili přetrvávající překážky jak na úrovni národní, tak evropské. Všichni si přejí vytvořit určitý rámec, kterým umožní lépe inovovat, modernizovat a růst. A další velice důležitá věc, která je důležitá i pro mě osobně, je, že chci představit dokument, který nám přinese konkrétní výsledky. To je skutečně zásadní věc. A zopakuji, co jsem říkala již dříve v letošním roce. Eh, my jsme se věnovali především v letošním roce plánování dalších činností a v příštím roce nastává období, kdy chceme naše plány naplňovat a čekáme výsledky. Při zpracovávání tohoto dokumentu o strategii pro jednotný trh eh, jsme vlastně vytvořili neúplně novou věc, nebo spíše uh, aktualizaci předchozích materiálů a soustředíme se nyní na několik málo opatření, ale přeji si, abychom v těchto oblastech dosáhli v příštích letech viditelných výsledků. Chceme zlepšit situaci jak pracovníků, tak podniků, firm v celé EU. Chceme, aby opatření byla zacílená a proto vycházíme z takzvaného testu potřebnosti. Já doufám, že váš výbor protože vím, že eh, s námi souhlasíte, pokud je o tento přístup, že nás v něm podpoříte. Ovšem neznamená to, a také jsem to říkala již dříve, eh, že bychom eh, začali rozpracovávat nové legislativní návrhy. Spíše si chceme potvrdit to, co se doposavat podařilo a pokud to jde, tak je přiměřeně ty dosavadní návrhy zlepšit. To je tedy východisko, z něhož jsme vyšli. Tato strategie se stává z 20 dvou eh, cílených akcí, které chceme realizovat do roku 2018 eh, a tyto kroky by měly vést k vytvoření nových příležitostí, k zavedení moderního rámce a především eh, k tomu, že získáme nějaké hmatatelné, viditelné výsledky. To je moje hlavní priorita. Teď se podívám tedy na jednotlivé eh, tyto přínosy postupně. Pokud jde o tvorbu nových příležitostí, chceme nové příležitosti pro spotřebitele, kteří mohou a přejeme se, aby mohli nakupovat online i jinak po celé Evropské unii. Nechceme, aby jejich eh, volba byla omezena tím, zda nakupují online či offline, nebo tím, že žijí v nějakém v nějaké konkrétní eh, oblasti. Nemůžeme také eh, připustit eh, segmentaci trhu a účtování vyšších cen v určitých členských státech. Samozřejmě, že nehovořím o regulovaných cenách, ale spotřebitelé musí vědět, proč se ceny liší v jednotlivých členských státech a proč je tam nějaká souvislost se státem jejich bydliště. Zde chci říci jasný, vyslat jasný signál eh, firmám, Není možné nastavovat si jednotný trh jenom tam, kde to firmám vyhovuje a popírat ho tam, kde eh, si ho nepřejí, protože jsou zde firmy, které volají po jednotném trhu v jedné oblasti, ale zase v jiných oblastech eh, používají zakázané metody vedoucí k segmentaci trhu. Takže v příštích měsících budeme eh, identifikovat a následně zakazovat eh, diskriminaci na základě státu bydliště, což už jsem říkala na plenárním zasedání eh, minulý měsíc. Povede to k legislativnímu návrhu, možná to bude ve formě pokynu, které vydáme příští rok, abychom vyjasnili uplatňování článku 20 směrnice o službách. Chceme na tomto úzce spolupracovat s panem komisařem Ettingerem a místo předsedou Ancipem. Naše návrhy také zjednoduší eh, situaci spotřebitelům. Z nás, aby si měli všimnout eh, nějaké diskriminace, také si přejeme více příležitostí pro eh, profesionály, kteří chtějí poskytovat své služby a chtějí fungovat i v jiném členském státě takže se chceme zaměřit eh, na eh, zastaralou legislativu a vydat k tomu pokyny, jak eh, legislativu zreformovat a chceme také pomoci členským státům revidovat současnou legislativu v případě, že je to nutné. Výjdeme z nových ustanovení o profesních kvalifikacích, tedy z této směrnice o profesních kvalifikacích a chystáme také uzavřít analýzu, pokud jde o regulované profese. Přejeme si, aby všechny podniky všech velikostí měly více příležitostí. Myslím, že tady jsme už dosáhli pokroku díky směrnici o službách, ale myslím si, že můžeme eh, učinit eh, více, můžeme dále zjednodušit podnikům eh, život. Proto v příštím roce chystám nový pas elektronických služeb a to by mělo umožnit podnikům fungovat eh, online a předkládat tak eh, informace, které potřebují k tomu, aby mohly fungovat v jiném členském státě. Chceme také řešit oblast retailu, kde 13 eh, kde vlastně existuje v tuto chvíli 13 veškerých pracovních míst. Zaměříme se také na, na stavebnictví. To, co vlastně vidíme v tuto chvíli, je, že mm, je tady, jsou tady veliké limity pro eh, malou obchodníky, pro jejich fungování, eh, vytváření nových firm, vede to k vyšším cenám, menšímu výběru a eh, komplikacím pro spotřebitele. Takže chceme nastavit osvědčené postupy a budeme pečlivě monitorovat, zda je členské státy dodržují. Další věc chceme také jednodušit eh, situaci inovačním a začínajícím firmám. Proto eh, voláme po aktu pro začínající podniky, chystáme ho, chceme nastavit eh, požadavky pro vytváření takových firm, předložíme také legislativní nás návrh, pokud jde o nesolventnost firm což je věc, která je opakována již velice dlouho, volají potom eh, všechny podniky, všichni si přejí řešit otázku insolvence a možnost dostat druhou šanci. Chceme také využít stávajících programů COSME, eh, evropských fondů pro to, abychom zlepšili přístup malých a středních podniků mm, k financím. Součástí naší práce v oblasti inovace je to, že vypracujeme Evropský program pro kolaborativní ekonomiku, to je rostoucí oblast, která není eh, řádným způsobem řešena členskými státy, takže tady nabídneme jasné postupy, jak využít stávající evropskou legislativu a teprve pak zvážíme, zda bude potřeba legislativa nová. Rozhodně hned eh, od začátku ne, nežádám nový legislativní návrh, protože si myslím, že je možné lépe aplikovat současnou legislativu a tím dosáhnout zlepšení v kolaborativní ekonomice. Co bych chtěla doplnit, tak to jsou kapitoly pro malé střední podniky a pro začínající firmy. To je součást strategie, která by měla být doplněna o nové nápady a myšlenky, jak z evropské, tak národní uni- úrovně. Chceme dále zlepšit situaci pro malé, střední a začínající podniky v celé Evropské unii. Druhá věc, modernizace a inovace. Po diskuzích a hloubkových analýzách fungování jednotného trhu si myslíme, že je potřeba vytvořit moderní rámec pro standardy zadávání zakázek pro duševní vlastnictví. Především musíme aktualizovat systém standardů, abychom dosáhli řádné kvality a standardů, které odpovídají potřebám eh, trhu. Chceme v této oblasti eh, navázat efektivní partnerství mezi evropskou úrovní a samotnými odvětvími. Zde si myslím, že je důležité, abychom jako Evropská unie byli příkladem, abychom vedli zbytek světa a nikoli ho následovali. Chceme prosadit naše evropské standardy jako standardy celosvětové. Chceme také využít potenciálu standardů ve službách, což by mělo posloužit poskytovatelům služeb při uplatňování jejich eh, produktů. V příštím roce chceme vydat jasná vodítka, pokud jde o prioritizaci, rozpracovávání a uplatňování standardů podniky. Za druhé musíme zajistit, že ustanovení nové směrnice o veřejných zakázkách jsou dostatečně jasná a v praxi funkční. Budeme pracovat na rychlejším a transparentnějším postupu eh, pro zadávání veřejných zakázek a spustíme iniciativy v této věci eh, do roku 2018. A k duševnímu vlastnictví bych řekla, že samozřejmě podporujeme inovace a tím pádem potřebujeme také systém, který umožní malým a středním podnikům Eh, posilovat jejich kreativitu. Je tady velká vazba na digitální jednotný trh a strategický dokument, který k tomu chystáme s konkrétními aktivitami. A třetí věc, a to je pro mě osobně věc vůbec nejdůležitější, to je eh, konkrétní, dosahování konkrétních výsledků, protože nestačí předkládat nové iniciativy, je potřeba zajistit, eh, abychom dosáhli hmatatelných výsledků v terénu, abychom docílili výsledků, které pocítí jak naše firmy, tak spotřebitelé a veřejnost obecně. A na to se chci soustředit. Za prvé, v této oblasti musíme zajistit eh, funkčnost stávajících pravidel. Vítám eh, ten dohled eh, a přeskum, který teď probíhá v rámci vašeho výboru, protože to umožní přímou výměnu názoru s mými útvary ohledně dotčených legislativních návrhů, ale to samozřejmě nestačí. Je potřeba zlepšit kulturu dodržování pravidel v členských státech a to bude asi nej, nejobtížnější část celé strategie, ale osobně si myslím, že to je také část nejdůležitější. Všichni víme, že jsou tady politické i odborné překážky, pokud jde o provádění legislativy, takže budeme spolupracovat s národními úřady od samého začátku až do konce chceme, a už jsem o tom mluvila ve vašem výboru dříve, dosáhnout inteligentního prosazování legislativy. To znamená, chceme k věci přistoupit chytře, cíleným způsobem a myslím, že toho docílíme tak, že budeme považovat eh, tuto věc za prioritu, budeme toto takto komunikovat eh, členským státům, aby s námi členské státy v oblasti prosazování legislativy nebojovaly. Máme tady 500 milionů spotřebitelů na jednotném trhu, takže celá ta hra, to je hra společná nás všech, kde je potřeba nastavit jednotná pravidla pro všechny a teď je na nás, abychom eh, členským státům prokázali, že prosazování legislativy je velice důležité a že členské státy by se na to měly připravit. Také potřebujeme, a to je opět důležitá, eh, důležitá věc v celé strategii, umožnit eh, dobrou komunikaci s firmami, abychom byli informováni o slabých místech. Potřebujeme nové in- nástroje, jak získávat informace z trhu, Můžeme využít samozřejmě stávajících nástrojů z politiky konkurenceschopnosti. Velice často totiž jsme svědky toho, že pravidla jednotného trhu nepodkopávají jenom veřejné úřady, ale také soukromé firmy. Potřebujeme tedy od firm získat eh, věrohodné informace napřímo. Dále potřebujeme, aby směrnice o službách a zboží v praxi dobře fungovala. To znamená, že musíme zlepšit eh, notifikační proceduru ze eh, směrnice o službách, musíme zajistit, že firmy jsou informovány o svých právech a zlepšit také dohled nad trhem eh, v případě nekvalitních produktů, která nesplňují požadavky. V nedávné době nám bylo připomenuto jak důležitá tato věc je. Dále budeme využívat evropského semestru. Prosadíme tam záležitosti jednotného trhu a makroekonomické záležitosti. Na závěr bych chtěla říci, že Samozřejmě, že Evropská unie se nachází ve velice obtížné době. Jsou tady tací, kteří spochybňují evropský projekt, někteří se chtějí vzdát zásady jednotného trhu, Někteří chtějí eh, udělit preferenční přístup konkrétním skupinám firem či spotřebitelů, někteří spochybňují dobré fungování jednotného trhu. Já jsem samozřejmě prováděla hloubkovou analýzu celé věci, ale věnuji se tomu teprve rok, zatímco vy jste mnohem zkušenější, ale přesto po eh, roce diskuzí a analýz s těmito eh, hlasy nesouhlasím. Já sama stojím za jednotným trhem, podporuji ho, Věřím, že to je jeden z největších, pokud ne vůbec největší evropský úspěch. A já jsem byla utvrzena eh, ve svém názoru v posledním roce, když jsem mluvila s firmami, podnikateli, spotřebiteli, s těmi všemi, kteří eh, těží z přínosů jednotného trhu, ale kteří často nevyužívají veškerých možností, které jim jednotný trh nabízí, a kdyby tady také nebylo těch překážek, které eh, do určité míry přetrvávají. Jednotný trh eh, může samozřejmě posloužit všem těm zmíněným skupinám ještě lépe. A díky té strategii, kterou předkládám, eh, toho doufám docílíme, ale jediný způsob, jak toho dosáhnout, je, pokud zajistíme podporu jak vás, tak členských států a dalších zainteresovaných stran. A proto společně s touto strategií chci také pokračovat v dialogu se všemi zainteresovanými subjekty, vést s nimi dialog, získávat jejich názory a postřehy. Sami to velice dobře víte, že když mluvíte s těmi, kteří eh, jsou v té každodenní realitě, využívají nástrojů nebo nevyužívají nástrojů jednotného trhu, protože jim v tom něco brání, tak eh, získáváte ty nejcennější informace. My budeme organizovat i fórum pro jednotný trh. Eh, Závěrečná konference proběhne 13. června v Nizozemsku za nizozemského předsednictví, což eh, bude možná další příležitost, kde se budeme moci společně eh, sejít a vyměnit si názory i s firmami a spotřebiteli. Děkuji. Děkuji. <clears throat> Mm, paní komisařko, otázku bude, dáte nám vědět ty termíny, kdy ano, pro každý jednotlivý eh, stát? jist, nám budete schopna eh, poskytnout kopii mm, písemnou vaší prezentace. Ano, eh, mám 15 jmen na seznamu, eh, budu používat hodiny, abych vás požádala, abyste se omezili na dvě a půl minuty, zpravodaj a stínový zpravodajové a poté se pokusíme o to, aby um, z toho stihli co nejvíce. Laura. Laura. Um, děkuji. Budu jaksi italsky kreativní, ale pokusím se dodržet ten čas. Paní komisařko, děkuji, alespoň zna nás, tedy budeme naprosto k dispozici, abychom dodělali naši práci, abychom byli co nejefektivnější. Já vynechám úvod a přejdu i hned k těm vlastním bodům. Já Velice podporuji akční plán DPH eh, a legislativní návrh eh, týkající se insolvence podniků. Toto jsou konkrétní opatření, které mají dopad na trh. Další bod, kterou chci, který chci zmínit, který je, myslím, rozhodující, je posilování konkurenceschopnosti podniků a zvyšování zaměstnanosti. Z tohoto důvodu se budeme zaměřovat na iniciativy, jako je iniciativa pro malé podniky a další iniciativy, které jste navrhla, ale chceme eh, také zvyšovat konkurenceschopnost existujících firm, harmonizovat systém, snižovat fiskální administrativní bariéry a umožnit firmám, aby mohly vstupovat na ostatní trhy členských zemí. Mm, pro ty, kteří chtějí vstoupit na trh práce, musíme být aktivnější eh, při poskytování úvěru, takže velice pro eh, startupy. Směrnice o službách. To je poměrně mm, obtížné téma. V některých případech to není transponováno. Pokud, I pokud ano, tak to vytváří eh, spoustu problémů. Semipas to je eh, velice dobrá iniciativa, měla by harmonizovat ten systém, ale vzhledem k rozdílu mezi členskými státy, co se týče aplikování, eh, lepší regulace, to je další eh, aspekt, kde se shodneme, také musíme omezit prostor, který mají členské státy Eh, pokud ne, tak by se z toho měly stát nařízení. Eh, k tržnímu dohledu to je klíčové, především mm, v případě, jako je Volkswagen, to zablokované v radě, musíme udělat pokrok. Vím, že komise ještě nerozhodla, co udělá. Můžeme, prosím, co nejrychleji dostat odpověď k této otázce. Myslím, že se nám by to podařilo za dvě a půl minuty, ano. Vezmeme tedy všech eh, řečního řečníka ze všechny frakce, pak bude reagovat komisařka. Eh, Marlin Mici za SND, ta tady není. Někdo si vezme slovo za ní? Ne. Krista, eh, chcete slovo? Já nebudu mluvit za Marlin, ale jsem ráda, že jsem dostala slovo, protože budu muset odejít. Já e, chci položit tedy jasnou otázku na základě m, mm, strategie a toho, co jste řekla. Mám dojem, že komise mm, se věnuje k balíčku bezpečnosti produktů a dohledu protože vy mm, té iniciativní v oblasti tržního dozoru, řešíte problém, který máme, ale nebyl by lepší to řešit tím, že vyřešíme balíček eh, z ochrany spotřebitele, protože mm, pak členské státy si prostě řeknou, že ten balíček vůbec není potřeba, což by bylo skutečně problematické a nebylo by to dobré řešení. Můžete se k tomu vyjádřit? Děkuji. My v EKR vždy vítáme strategie pro vnitřní trh. To je jedna z iniciativ, kterou máme v této oblasti. Eh, jsme viděli asi pět strategií, které mají zvýšit konkurenceschopnost Evropy. Myslím, že to směřování je pozitivní, ovšem mnoho překážek je trvalých a mnoho řešení už měla být přijít dávno, takže eh, ambice to je jedna věc, tady to vám gratuluji, ale dosažení cílu druhá. Mm, jak přesvědčíte profesionální lobbysty a členské státy, jako je funkční pas pro služby, eh, pak eh, studie za studií prokazuje možnosti růstu, které tady jsou. My toto velice podporujeme a chceme vám v této oblasti pomoc, pomoci. Ta strategie se zaměřuje na startupy, což je dobré. Pokud vytvoříme prostředí, které by podpořilo tyto kroky, tak se nesmíme eh, bát selhání. Co se týče návrhu o mikrospolečnostech, tak tam není mož, tam se neřeší otázka selhání, ovšem 90% těchto firm zkrachuje. E, pokud nebudeme připraveni riskovat, nevyužijeme našich e, znalostí a dovedností a, komer, a nedosáhneme komerční výhody, kterou mají naši partneři. E, na závěr ještě jedna věc. Ne všechny firmy jsou globu, eh, globální technologické startupy. Musíme také podporovat tradiční průmysl, tradiční podniky. Jaká opatření budou nejvíce užitečná ve vaší strategii pro tento typ firm? Dále jsem zpravodajem pro zprávu o netarifních bariérách. Eh, je potřeba eh, urychlit ehm, notifikaci, což Eh, jsou bariéry obchodu, které eh, brání firmám využívat vnitřního trhu. Souhlasíte s tím, že eh, zdaleka se nepodporuje lepší notifikace, ale kromě toho bychom měli vyřešit. Děkuji, řečník byl přerušen. Mm, tady mi, prosím, blikalo tlačítko, abyste mluvili potichu. Ehm, děkuji, paní komisařko. Vnitřní trh je jeden z největších evropských úspěchů, na to někdy zapomínáme. Potenciál vnitřního trhu je stále obrovský. ALDE vítá tu strategii obecně a úsilí komise. ALDE podporuje eh, zlepšování přezraničních příležitostí pro malé podniky především eh, omezení administrativní zátěže pro eh, začínající eh, firmy a firmy rozšiřující svoji činnost. EU musí změnit přístup ke krachům firm. Krach firm v USA je považován za něco normálního, přičemž v Evropě to má často příliš tvrdé důsledky. A bude vyžadovat značné úsilí, aby bychom eh, řekli, říkali lidem, že je možné se poučit z, z chyb, že ehm, to není nic negativního. Myslím, že komise bude, by měla být ambicioznější při vytváření eh, dynamické evropské ekonomiky. Je na čase, aby vnitřní trh byl upgradeován v praxi, nejenom na papíře. Tato ambice mi v té strategii chybí i když vidím, že úsilí o spojení DSM se strategií pro vnitřní trh. Komise nebo Evropa musí začít uvažovat originálně a měli bychom udělat víc, abychom otevřeli vnitřní trh službám, zlepšili přeshraniční příležitosti pro malé podniky. Já doufám, že mm, pas služeb nebude vytvářet další zbytečnou administrativu, ale sníží bariéry pro poskytovatele služeb v praxi přes hranice. Komise by měla e, řešit způsob, jak aplikovat princip vzájemného uznávání a způsob, jak to uplatnit v praxi, jak pro služby, tak pro zboží. Co se týče Hmm. poplatků za dodání, které jsou často překážkou vstupu, které brání přeshraniční konkurence. konkurenci. Děkuji, paní komisařko. Za GUE. Denis eh, Děkuji. Mm, já vítám prezentaci paní komisařky a to, co řekla o segmentaci trhu. Těším se na další návrhy. Také vítám důraz na malou obchodní sektor. Eh, chci ale upozornit na sociálně kulturní hodnotu malou obchodu a napětí nebo rozpor mezi tím, co řekla o právu vytvářet, zakládat eh, podniky například mimo eh, centra měst, když je potřeba, aby obchody byly v centrech měst. Um, standardy, normy, jejich prosazování, to je velmi důležité. Slyším od malých firm, že dobrovolné standardy jsou aplikovány způsobem, který je téměř trestný. Můžete si můžete si své dobrovolné standardy nechat otestovat v některých centrech, tam, které, tam se, kde, kde se dělají uh, jenom drobné vzorky, jinde se dělají skutečné kontroly, což um, je zavádějící pro spotřebitele. Nevíte jako spotřebitel, zda to je skutečný test nebo ne. To je, Bezpečnost produktů je důležité téma, jak to budeme uplatňovat. Startupy, to je velmi důležité, ale tady je vazba na hospodářské soutěže, protože startupy, které jsou úspěšné, tak je okamžitě spolknou větší firmy a pokud ne, tak eh, pokud nejsou úspěšné, tak eh, to nebude, tak to velkou firmu nic nestojí, pokud ano, tak nebudou pokračovat jako z nezávislé firmy. Často jsou eh, startupy jenom mm, start, samostatné jenom omezenou dobu, pak je převezme někdo jiný. Co s tím? Eh, tady mm, budu upřímný, paní komisařko, byste dala interview pro holandská média, kde bylo, že eh, je to někdy problém, když jsou národní volby, protože to stěžuje kontinuitu na vnitřním trhu, což bylo vnímáno velice negativně v mé zemi v Nizozemí. Bylo by dobré, kdybyste nám vysvětlila, že samozřejmě eh, respektujete demokracii, když máte velký zájem o vnitřní trh a měla byste ještě větší podporu, takže by bylo dobré, kdybyste řekla něco o sociálních právech a něco o tom, jak vnitřní trh neovlivňuje eh, sociální práva negativně. Někdo za zelené? Ne. Někdo za EFDD? Ne. Někdo za ENF? Ne. Výborně. Ne, to tedy není výborné, to není demokratické, to by bylo vnímáno velmi negativně. A. Prosím. My tedy plně respektujeme demokracii v tomto, v tomto výboru. Pokud ovšem kolegové přijdou, chcete eh, na to reagovat? komisařko. Děkuji. Děkuji za podporu. Vím, že je tady ještě spousta otazníků, spousta problémů, které nebyly vysvětleny a které souvisí tedy jaksi s mojí snahou uh, dospět k výsledkům. Tuto strategie bude doprovázena podrobným časovým harmonogramem, který bude ukazovat, kdo bude dělat co a kdy a jaký výsledek, jakého výsledku chceme dosáhnout. Já e, budu odpovídat po blocích. Toto byl rok na přípravu strategií. Možná tomu nemusíte říkat strategie, můžete tomu, tomu říkat plány, ale plány jsou potřeba. Především pokud tyto plány spolu velice souvisí. Je to kolektivní dílo, proto jsem mluvila o svých kolezích, o, o mm, dalších dokumentech. Mluvili jsme o sociálních problémech v strategii pro vnitřní trh, kterou nelze oddělit od e, balíčku e, mobilitě pracovních sil. Nemůžete to oddělit od, eh, od mm, odpovědnosti, sociální odpovědnosti podniku. Na, to je věc, na kterou se zaměřuju, která bude jedním, jedním z hlavních témat pro nadcházející holandské předsednictví rady. Bude to jedno z hlavních témat v této době. Souvisí to s dohledem nad trhy a s bezpečnostní výrobků. Já jsem udělala vše, co jsem eh, mohla eh, pro balíček o dohledu na trhu, by eh, byl připraven, ale nebylo to možné. Vím, že to je potřeba, že to nelze nahradit na ta nařízení strategii pro jednotný trh. Musíme především po nedávných událostech v automobilním balíčku potřebujeme ambiciozní balíček dohledu. Ale nebylo možné dokončit ty práce vzhledem k velkému rozdělení v radě. To bylo půl na půl, nebyla tam žádná většina. A já jsem to říkala velice jasně na radě pro konkurenceschopnost. Nebylo možné dospět k nějakému žádnému závěru. asi by bylo snazší ty návrhy, které eh, byly doplnit, a každý z těch ministrů to udělal, ale když to šlo na článek 7, tak konec. Takže možná najdeme jiné řešení, protože ten návrh existuje, možná bychom tam mohli něco dodat, spojit to tedy s mm, posledním vývojem v automobilovém průmyslu ale stahnout to a začít úplně od začátku, to potrvá mnohem déle. Budeme na tom pracovat společně s radou, abychom to měli co nejdříve, ale já to už jsem řekla několikrát, bylo to velice e, velkým zklamáním. Takto ambiciozní, kvalitní návrh byl na stole a jeden článek to úplně, úplně zabil, který ani přitom nebyl tak důležitý. Nebylo to vůbec přiměřené, celý balíček proti jednomu článku. Co se týče pravidel pro insolvenci a krachy podniků, to jste zmínili, řada z vás je to důležitá součást strategie. Budeme na tom spolupracovat s komisařkou Rojourovou a To nemusím opakovat, ale každé selhání, každý neúspěch dá, přinese podniku zkušenost, která je hodnotná, pokud chtějí pokračovat do budoucna. Mm, v Evropě krach podniku znamená konec. Konec podnikání firmy ale nemělo by tomu tak být. V jiných ekonomikách krach podnikání je jenom prvním krokem k dalšímu vývoji, takže na to musíme velice tvrdě pracovat. Co se týče regulovaných profesí, otevřeného trhu, o poskytování služeb v zahraničí, toto bude jedno z nejobtížnějších částí strategie. Máme pět tisíc regulovaných profesí. Vím, že to je citlivé téma. Vím, že nemůžeme to, eh, tento počet omezit jenom na několik. Musí to být ve velice úzké spolupráci s členskými státy. Já jsem toto opakovala již mnohokrát. Eh, když mm, firmy v jedné členské zemi eh, mají, přemýšlí o svých profesionálech, chtějí otevřít vírat jiné trhy pro ně, ale pokud jde o otevírání vlastního trhu, eh, odborníkům z jiných zemí chtějí eh, to nechat uzavřené. Takže je to obtížné. Já jsem mluvila s obchodní komorou v jedné zemi, které mě přesvědčovali, že potřebují Eh, mnoho regulovaných profesí, že jde o zdraví, hygienu a tak dále. A já jsem jim řekla, a co tato jedna regulovaná procese, kde je zákaz těchto služeb v sousedním země, tak oni řekli, to je, se musí otevřít, to je nesmysl. Takže to skutečně je třeba projednávat na úrovni členských zemích. Nechci situaci, kde budeme mít 500 až 600 regulovaných proces, eh, profesí v jedné zemi. To je neakceptovatelné. Vím, že některé jsou citlivé, některé profese pro členské státy, ale nemůžeme mít, jich mít tisíce v jedné ekonomické eh, oblasti. To je prostě nepřijatelné. Pak um, poplatky za dodání. To souvisí s digitálním vnitřním trhem to je doručování balíků a e, to nebude tedy cenová regulace, ale e, cenová transparentnost. Všichni tedy musí vědět, jak, jaká ta situace je, proč je cena z mé země do jiné e, šestkrát, sedmkrát, desetkrát vyšší než naopak. A pak se budeme zaměřovat na regulační dohled. To znamená, že dáme velice zvla, eh, eh, jaksi zvláštní úkol členským regulačním orgánům členských zemí. Takže to jsou eh, dvě věci na začátek. Tato transparentnost a regulační dohled pomohou jako první a poslední, doufejme, krok eh, k směrem ke snížení cen a eh, tedy stejná vzdálenost mezi členskými státy. Děkuji. So on my list. Dobrá, takže mám na seznamu Andres Ase Švaba, Kebhardt, Stelle, Dante, Hozre, Teta a já. Ještě někdo? Dobrá. Těžko se vyrovnávám s tím, že nikdo ze zadních poslaneckých hlavic nepřišel. Já tady vidím 16 možných legislativních návrhů. Zjevně si myslí, že je všechno v pořádku. Andreas Schwab, prosím. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji také mnohokrát i vám, paní komisařko. Chci zmínit tři věci. Co se týče transpozice stávající legislativy k jednotnému trhu, tak tu je potřeba podporovat. My jsme se vždycky o to snažili. Zdá se ale, že v členských státech a, transpozice zaostává. Já si uvědomuji, že to není úplně fascinující téma, ale je potřeba se na něho soustředit. Hovořila jste o prosazování práva, to je pravda. Je prostě potřeba, aby byla zavedena tato právní eh, úprava, aby nebyly diskriminováni eh, spotřebitelé. Náš výbor vás vždy podporoval v této snaze. Vždy nám šlo o to, aby diskriminace byla přípustná pouze tehdy, pokud proto existují legitimní důvody. A pokud je to řešeno právními, právními předpisy. Tak, aby té diskriminace bylo co nejméně. A potom třetí bod, o kterém jste hovořila i vy, paní komisařko. Pochopitelně eh, vnitřní trh je důležitou součástí Evropské unie. Rozhodující prvek Evropské unie, protože pokud se nám nepodaří dosáhnout svých cílů, tak tím utrpí naše důvěryhodnost a následně bude velice těžké zajistit ten hlavní cíl, tedy vytváření blahobytu v Evropě. A sdílené hospodářství je prostě důležité. Je potřeba, abyste se zabývala, zabývali i službami. A zajímalo by mě, jak vypadá situace s přípravou digitálního jednotného trhu. Jste do toho zapojena? A jakou to má souvislost s digitálním růstem? Děkuji. Děkuji mnohokrát a děkuji i za vaše vysvětlení, paní komisařko. Inovace, tvořivost, podpora startupů, to jsou určitě důležité předpoklady dosažení růstu v Evropské unii a následně zajištění naší dobré pozice ve světě. Je pravda, že se toho nedá dosáhnout pouze hospodářskou politikou, ale hospodářská a sociální politika musí být vzájemně propojeny tak abychom měli všichni možnost čerpat z těchto výhod. Vy jste o tom hovořila, já myslím, že je to oblast, kde je potřeba více pracovat. Ta sharing economy, teď jste tomu říkala collaborative economy, pochopitelně můžeme zavést nový termín, ale nová terminologie podstatu věci nemusí měnit. Neschovávejme se za to, že je tady řada problémů, které je potřeba řešit. Je potřeba, abychom se zabývali všemi důležitými tématy, Zdá se, že stávající legislativní úprava nestačí. Je potřeba přijmout novou. Směrnice o službách třeba. Vy jste zmiňovali ten pas, no to je určitě zajímavá myšlenka, ale jakou to má souvislost s jednotnými místy? Bude, to, bude si to zájemně konkurovat? anebo spolupracovat? Jak zajistit, abychom tímto prostřednictvím nenavýšili byrokratickou zátěž, protože pořád říkáme, že chceme, aby se snižovala. Takže tady je pořád řada otazníků. Potom jste hovořila o článku 20, že byste chtěli mít guidelines. Já musím říci, že toto mě vždy trochu znepokojuje. Když jsme pracovali na směrnici o službách, tak jsme zakázali Evropské komisi, aby taková, takovéto guidelines vytvářely a to z toho důvodu, že jsme nechtěli, aby došlo k jednostrannému výklada práva v této oblasti, takže prosím, držte se tohoto přání. A poslední připomínka se týká regulovaných povolání. Ano, to je určitě potřeba řešit, ale nezapomínejme na to, že řadu těchto pravidel potřebujeme pro účely zachování kvality služeb. a aby bylo zajištěno, že tyto služby budou dostupné všem občanům. Aby byla zajištěna také i bezpečnost, o tom se budeme muset také hodně hovořit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji vám za vystoupení, paní, paní komisařko. Váš dokument je velmi inspirativní. Jasně jste hovořili o překážkách, o nutném prosazování stávajících pravidel, o nedostatečné politické podpoře pro strukturální reformy a, a o dalších aspektech, které vedou k tomu, že e, máme příliš mnoho pracovních míst a příliš, příliš vysoké ceny v těchto oblastech. Já myslím, že je dobré si připomínat, jaké jsou výzvy. Teď, co se týče výhod, co se týče standardizace a DSM a interoperability, to tam je pojednáno. Hovořili jsme o tom, že máme 2,3 trilionů ve veřejných zakázkách, na to nesmíme zapomínat. Teď, co se týče duševního vlastnictví a především malých a středních podniků, tak tam bylo řečeno, že pokud mají dobré duševní vlastnictví podniky, tak jejich zaměstnanci v podstatě mají o 30% vyšší příjmy, což bylo úžasné. Co se týče semestru, jsem ráda, že jste o tom hovořila. Já budu zodpovědná v tomto výboru za další zprávu a proto bych se chtěla zeptat, jak můžeme přiblížit jednotný trh k evropskému semestru. A hovořili jsme o tom tady u příležitosti dvou předchozích zpráv. A máme pocit, že jednotný trh pořád tam není dostatečně zastoupen. A teď víme, že, se, že změnit přístup ve smyslu mm, kultury, je velice složitý. Měli jsme eh, tady prostě tisíc případů pro porušování práva, často to trvá měsíce vyřešit. Já jsem působila v naší státní správě, viděla jsem problémy, vy taky, a zajímalo by mne, jak pomoci členským státům, aby lépe dodržovali právo v této oblasti? No, vozíte tady o upgradeu, to se dělá možná s mobilem. My chceme jednotný trh a chceme, aby se o tom hovořilo trochu ambiciozněji, abychom, až odejdeme z tohoto volebního období, mohli říci, že jsme se dohodli na něčem ambiciozním. Děkuji. Nikola, prosím. Děkuji mnohokrát a děkuji také paní komisařce za to, co nám dnes říkala. Chci říci, že jsem velice rád, že jednotný trh, vnitřní trh je ústředním motivem ve strategii Evropské komise. Víme, že musíme posilovat růst a víme, že na těchto úkolech musíme pracovat. Mám k vám tři připomínky. První se týká toho, co mě v, dokumentě, co mě v dokumentu přesvědčilo. Byl jsem přesvědčen o tom, že se věnujete malým a středním podnikům, startupům, inovacím. To mě velice těší. Těší mě, že na tom chceme pracovat protože to jsou důležité předpoklady. To vnímám velmi pozitivně. Další věc, kterou jsem vám chtěl říct, se týká něčeho, co mě ale už úplně nepřesvědčilo. Ta ekonomika sdílení zdrojů, sharing economy, Určitě je dobře, že to je jedním z hlavních bodů tohoto dokumentu, ale doufám, že s tím nepřicházíme pozdě. Jde totiž o určitou část hospodářství a pokud ji neuchopíme správně, tak by to mohlo na trhu způsobit nerovnováhu. A pokud přijdeme s tím pozdě, tak se nám nemusí podařit to, že by to vedlo k nějakému velkému rozvoji. Takže Nastavme si cíle pro nadcházející měsíce, tak abychom reagovali včas. A na závěr ještě k další věci, která mě úplně nepřesvědčila. Vy ve zprávě hovoříte o tom, že 39 HDP Evropské unie pochází z intenzivních sektorů, 35 pracovních míst závisí na našem know-how, ale a ve zprávě eh, potrhujete tyto kroky. Ale zároveň v Evropě máme stále více nelegálních výrobků. Ve velkém se rozšiřují podvrhy a nedaří se nám nacházet eh, přiměřenou reakci na tento problém. Evropský parlament často hovoří o věcech typu zeměpisných označení nebo ochrana spotřebitele, o tom se hovoří neustále. Říkáme tedy, že je potřeba s tím něco dělat, ale nevždy potom zaznamenáváme reakce. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já mám dvě připomínky a dvě otázky velmi stručně. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za to, že jste zmínila fórum jednotného trhu. Pod vaším vedením jsem přesvědčena o tom, že z toho vznikne dobře zorganizovaná akce, spolu a spoluorganizovaná parlamentem a komisí. To je praxe, kterou jsme založili u tohoto fóra před několika lety a myslím si, že by to opravdu mohlo být tou nejdůležitější akcí, na které se soustředujeme na fungování jednotného trhu, kterýž to je hlavním výdobytkem Evropské unie. Co se týče doručovacích služeb, tak jsem ráda, že jste ji zmínila, ale nejsem úplně spokojena s tím textem, který tam máme. Ano, pochopitelně je skvěle vědět, proč je tak drahé poslat balík přes hranici. Transparentnost je dobrá, ale otázka je, jestli se transparentností tyto služby lépe zregulují a zlevní. Já mám pocit, že na tom budeme muset ještě spolupracovat. Dnes hovoříme o malých a středních podniky. podnicích, to víte sama líp než já, že se na to malou obchodníci a spotřebitelé stěžují nejvíce na tyto ceny doručovacích služeb. A potom další věc, DPH. Vy jste hovořila o DPH a o zjednodušení, ale já jsem se chtěla zeptat, jestli to znamená, že se chceme ubírat směrem harmonizace sazeb DPH. Máme totiž řadu výjimek ve smyslu snížených sazeb DPH, Mnozí se na to stěžují, eh, že to uzavírá otevřený trh, že lidé se stěhují eh, jak si v rámci svých podniků ze své země do druhé kvůli nižším sazbám DPH. Teď rizik, rizikový kapitál. Uvažovali jste o investicích do risk, riskantnějších projektů? A mně to připadne jako důležité téma a v textu o tom mnoho nenacházím. Řada inovativních podniků se na to táže. Děkuji. Chtěla byste odpovědět a potom dáme možnost dalším pěti. Thank you very much. Děkuji. Padlo tady několik dotazů ke kolaborativní ekonomice a k našemu přístupu k této věci. Tak eh, zaprvé chci říci, že velice úzce spolupracujeme v rámci digitálního jednotného trhu s komisařem Ettingerem a Ancipem a také s paní komisařkou Jourovou. Myslíme si, že by v této oblasti bylo možné vyhnout se novému legislativnímu návrhu. Vím, že přicházíme trochu pozdě, protože ta sharing economy, a tady možná ten termín přesně nevystihuje ten nový podnikatelský model, ale každopádně je to globálně rostoucí koncept jak v Evropě, tak jinde a není možné předstírat, že by neexistoval, že by se to Evropy netýkalo. A my si přejeme, vytvořit jednotný přístup v rámci Evropské unie k kolaborativní ekonomice, kde v podstatě o nový způsob nového biznesového modelu, nového modelu podnikání a musíme se s tím nějak utkat. Takže doplním to, co jsem říkala již dříve, a to, že tady máme evropskou legislativu, která často není řádně implementována, proto nechci předkládat nový legislativní návrh. To by totiž trvalo roky a roky, než bychom si ho odsouhlasili. Přitom je totiž možné využít legislativy stávající a využít ho pro kolaborativní ekonomiku. Myslím si, že možné to je. Mluvila jsem o tom také s komisařkou, eh, s komisařkou Jourovou, mluvili jsme například o směrnici o službách, eh, o ochraně spotřebitelů. Myslíme si, že na tento nový eh, podnikatelský model by bylo možné tu stávající legislativu aplikovat. Pak zda zněly otázky o pokynech, o guidelines. Já si myslím, že pokud eh, v tuto chvíli nechceme tedy navrhovat nový legislativní návrh, a já hm, si na tom trvám, že opravdu nic takového nezamýšlíme, tak v takovém případě je potřeba dobře vyvážit eh, to provádění na jedné straně a ty pokyny jako takové měkké opatření na straně druhé. Ty pokyny nejsou žádný závazný legislativní návrh, eh, jsou to určitá doporučení o osvědčených postupech, která můžeme použít ku příkladu v té kolaborativní ekonomice. A myslím, že nám to může úplně stačit, pokud budeme velice přísní v oblasti prosazování stávající legislativy. Myslím, že musíme tedy na tom prosazování legislativy trvat velice přísně, na tom musíme pracovat s členskými státy a můžeme eh, aplikovat eh, tu legislativu pružněji na nová odvětví, pokud je to potřeba. Musíme pracovat paralelně jak na tom prosazování legislativy, tak na pokynech o osvědčených postupech a já si myslím, že ten výsledek nakonec může být srovnatelný s novým legislativním návrhem. Můžeme docílit téhož, aniž bychom zpracovávali novou legislativu a myslím, že to i pro naše image bude vhodnější. Pokud jde o jednotná kontaktní místa, tak si myslím, že tím nevytváříme žádnou novou byrokracii. Jde skutečně o informační místa, o jednotnou digitální bránu, bude to eh, nástroj eh, informačních technologií, kde budeme informovat o možnostech, které se nabízejí a které doposavat nejsou na jednotném trhu dostatečně využívány. Jak už jsem říkala předtím, je to vše hodně propojeno s jinými strategiemi, tato strategie se věnuje jednotnému trhu, ale přitom je eh, zásadním způsobem provázána s balíčkem o pracovní mobilitě nebo s kapitálovými, unii kapitálových trhů, s digitálním jednotným trhem a tak dále a tak dále. Nesoustředíme se čistě na sociální aspekty, jak jste říkal vy, ale protože to není zásadní složka této strategie, ale vše je ošetřeno tím, že tato strategie je provázána s dalšími balíčky, v tomto případě konkrétně s balíčkem o pracovní mobilitě. Pokud jde o evropský semestr, tak eh, my jsme tady teprve na počátku Podporuje mě zde komisař Dombrovský, se přeje si, abychom se propojili s evropským semestrem. Je to velice důležité nejenom proto, abychom se soustředili na fiskální a makroekonomické záležitosti, ale i z dalšího hlediska. Například asi víte, že v rámci našeho generálního ředitelství zpracováváme podklady také pro Radu pro konkurenceschopnost. Zatím to proběhlo pouze jednou tímto způsobem, ale budeme tak postupovat i při další radě pro konkurenceschopnost, kdy navrhneme téma pro živou diskuzi. Chceme takto témata propojovat, někdy se také poukázat na členské státy, kterým se daří lépe, kterým hůře. Myslíme si, že taková diskuze je potom mnohem lepší a přináší lepší výsledky. Takže i Rada pro konkurenceschopnost, myslím, eh, využije tohoto eh, nástroje a více propojí jednotný trh s evropským semestrem. Pokud jde o DPH, tak eh, rozhodně nejde o harmonizaci jakékoliv daně či nařízení o DPH směřujeme pouze k nastavení všeobecného mm, eh, rámce, pokud jde o daňový základ, nikoli v sazby, jde tedy o vyjasnění si situace, pokud jde o daňový základ, ovšem nehovoříme o daňových sazbách. Pokud jde o malé a střední podniky a začínající firmy a vůbec o podnikatelské prostředí, tak eh, velice důležité pro naše firmy je, nastavit eh, podobný přístup eh, prosazování legislativy ve všech členských státech. Vezmeme si nějaký malý nebo středně velký podnik, pokud bude chtít fungovat po celé Evropě, poskytovat eh, služby napříč Evropou, bude chtít fungovat v jiném členském státě, tak v tuto chvíli se utkává s eh, celým souborem různých eh, ustanovení a přitom základem je schodná evropská legislativa. Řada lidí poukazuje na to, že se liší přístup eh, u bezpečnostních otázek, eh, u hygienických záležitostí. Přitom základem je úplně stejná evropská legislativa, fungující ve společném evropském prostoru. Takže se ptám, jsou snad eh, v českých státech jiné standardy? Samozřejmě, že nejsou. Jde o to, že národní legislativa doplňuje další povinnosti a to je pro firmy, které chtějí podnikat v zahraničí, eh, smrtící. Další poznámky se týkaly dohledu nad trhem. Zde mohu jenom zopakovat, co jsem již řekla. Nevím nakolik jste informováni vy, ale já vím, že ten zmiňovaný článek eh, nebyl až tak škodlivý pro eh, jednotný trh eh, a pro samotný legislativní balíček. Já jsem podporovala členské státy, které byly pro, protože učinili řadu ústupků a nechápala jsem, proč ty ostatní byli hm, proti. Sice jsem viděla ty důvody, ale ty hlavní argumenty byly takové, že je potřeba ten balíček o bezpečnosti a dohledu nad trhem prosadit, jinak bychom neměli vůbec eh, žádné legislativní návrhy. Je tedy před tuto chvíli zapracovat na tom původním návrhu, který byl prodiskutován horizontálně i s vámi. Je to kvalitní dokument a já si myslím, že bez něj to bude mnohem obtížnější. Myslím si, že celá věc je eh, příliš závažná na to, aby eh, zkrachovala na při eh, ohledně jednoho článku. Děkuji. Paní předsedkyně, mám tady šest dalších řečníků. Nejprve Dita, pak Virginie. Děkuji. Děkuji paní komisařko za vaši prezentaci a další vysvětlení. Já vítám vaši strategii, zejména to, že se soustředíte na eh, odstranění překážek pro eh, malé, střední a začínající podniky a také na inteligentní systém, který by měl nahradit eh, tu přemíru regulace lepší regulací. A mám několik dotazů, z nichž některé tady možná už zazněly. Soustředím se tady především na dvě věci. Jedna kolaborativní ekonomika. Vy jste teď eh, přesněji vysvětlila, jak k celé věci chcete přistoupit, přesto se zeptám. Jedná se o budoucnost jednotného trhu. Můžeme tomu říkat jednotný trh nebo digitální jednotný trh, ale to je eh, ta budoucnost. Eh, my se teď snažíme dohnat rychle se vyvíjející prostředí a je to opravdu velký problém, jak pro vás, tak pro Evropský parlament. Vy jste říkala, že chcete vytvořit eh, jednotný přístup a já se ptám, jak toho chcete do, dosáhnout. V tuto chvíli totiž eh, vidíme, že v jednotlivých členských státech eh, se provádějí iniciativy, schvalují zákony a tak dále. A my se chceme vyhnout tomu, aby nakonec jsme tady měli 28 nebo 29 různých pokynů. Chceme, aby to byl pokyn jeden jediný, který bude respektován všemi členskými státy. A chci se zeptat, jakým způsobem toho chcete dosáhnout, jak budete reagovat, komunikovat s členskými státy, protože teď je ta pravá chvíle, jinak tu dynamiku ztratíme a už nebudeme schopni nastavit ta rovná pravidla hry pro naše firmy v Evropě. A druhá moje otázka se týká zásady vzájemného uznávání. Je to dobře popsáno ve vaší strategii a souhlasím s tím, že to je naprosto zásadní pro EU a pro jednotný trh jako celek. Chci se zeptat na to, jakým způsobem zajistíte, aby veškeré kroky e, komise vedly k posílení této zásady a nikoliv k jejímu oslabení, protože já si myslím, že, by sem, že bychom se měli soustředit na budování větší důvěry mezi úřady jednotlivých členských států a nejít cestou e, krátkodobého protekcionismu v této oblasti. Děkuji nyní Virginie. Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní komisařko i za vašeho vystoupení. Já jsem vás poslouchala a vím, že chcete zlepšit situaci spotřebitelů a malých a středních podniků. To jsou určitě dobré zprávy. A myslím, že máte možnost tuto situaci ještě zlepšit dále. A to tím, že umožníte malinkým podnikům, aby co nejvíce mohli využít své know-how a reputaci vyplývající z tohoto know-how. Tady hovořím také o zprávě o které parlament hlasoval a na které jsme pracovali s Nikolou, pro rozšíření zeměpisných označení na, zem, na nezemědělské produkty. To by byl nástroj, který by umožnil především malým a středním podnikům a, využít hodnoty své produkce. V žádném případě tím nechceme bránit e, vstupu na trh, to a, není spravedlivé prohlášení. Třeba co se týče nějakého nože, tak prostě pokud se jmenuje podle nějakého místa, tak nemůže být vyráběn někde jinde. To tež platí pro sklo. Dnes máme velmi zvláštní situaci, protože máme 15 zemí, které používají různé typy ochrany, takže malinké podniky, které chtějí chránit ve spodných případech své eh, výrobky, jejichž výroba je drahá, tak v podstatě nemají možnost tak učinit, pokud ovšem nechtějí nést obrovskou zátěž. Oni nám říkali, že to třeba může činit tato ochrana až 50% jejich obratu prostě nějaká velká značka nemá problém se bránit, ale maličké podniky, tak těm v podstatě tu reputaci někdo krade a nemají šanci se proti tomu nějak bránit. Takže z tohoto pohledu by bylo užitečné, kdyby Evropská komise mohla předložit nějaký návrh. Vy jste říkala, že se na tom bude pracovat, to je hezké. Kromě legislativního postupu se udělalo v podstatě už vše. V roce 2013 se k tomu vyjadřovala poměrně komplexní Evropská komise, která říkala, že by se to mělo řešit. Potom jsme měli zelenou knihu, zprávu Evropského parlamentu, tak nevím tedy, co ještě by se s tím dalo udělat, kromě legislativního návrhu a doufám, že padne brzy. My s Nikolou jsme se setkali s obchodníky, kteří to velmi chtějí a i spotřebitelé by chtěli vidět, co si kupují. Takže mám pocit, že tady je koncensus, tak je potřeba nastavit harmonogram. Děkuji. Lisa Jakonsari. prosím. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. My tady dnes hovoříme o otázkách, které jsou skutečně základní a zásadní pro celý evropský projekt. V této strategii pro jednotný trh Tady nejsou žádné nové, nové záležitosti, nic zásadního se nemění a proto si myslím, že je velice důležité vnímat eh, celou věc pozitivně z hlediska eh, možných eh, přínosů. Mně se zdá velice mm, dobré, že komise je především otevřená dialogu, je vstřícná. Já jsem si myslela, že nebudete přicházet hned eh, s novými legislativními návrhy, ale na druhé straně si myslím, že je potřeba vždy provést studie, které nám ukážou dopad, eh, analýzu současné situaci, například eh, jakým způsobem se ta kolaborativní ekonomika projeví v oblasti sociální, v oblasti pracovních míst a tak dále. Takže Myslím si, že je potřeba provést nejprve tu analýzu, abychom věděli, co může tato koncepce znamenat a pak případně říci, že přistoupíme ke zpracování nějakého legislativního návrhu. Já bych tady byla ráda, kdyby Evropská komise provedla nejprve hloubkovou studii, která by stanovila, důsledky a význam kolaborativní ekonomiky pro Evropskou unii, protože v tuto chvíli vidíme, že jsou zde členské státy, které mají větší, eh, větší zkušenosti s určitými segmenty eh, trhu než ostatní. Děkuji. Nyní Adam, prosím. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, já jsem chtěl především poblahopřát k této iniciativě a k velmi rozhodnému postupu při naplňování tohoto složivé, složitého úkola. Držím vám palce, paní komisařko. Mám dvě věci, protože již nemáme příliš mnoho času na této schůzi. Za prvé, regulovaná povolání. Paní komisařko, vy jste o tom sama hovořila hodně, takže nebudu toto téma příliš rozvíjet do té míry, jako jsem chtěl. Chtěl jsem jenom zdůraznit jednu věc. Co se týče regulovaných povolání, tak z mého pohledu nejde jenom o zabránění vstupu na určitý trh, ale jsou přijímána také opatření mimoprávní povahy, a to nejenom ve smyslu vnitrostátního, ale také regionálního a lokálního zákonodárství, nebo dokonce korporátního. Takže předpokládám, že tady budete mít velký problém. Já se obávám, že to bude velmi těžké. Řekněme, že by se třeba dali sjednotit pravidla, jak vy říkáte. No toho by se dalo dokázat, to by se dalo udělat, ale na druhou stranu si myslím, že úplně nejjednodušší to bude vyřešit deregulací. Tady chci odpovědět na jednu vaši reakci týkající se sociálních dopadů a tedy druhé strany vnitřního trhu tedy ten slouží nejenom podnikatelům, ale také spotřebitelům. No tady si myslím, že je situace jasná. Konkurence nejenom podporuje hospodářský růst, ale čím větší konkurence, tím více výhod pro spotřebitele, protože konkurence zvyšuje jakost a snižuje ceny. Pokud budeme vytvářet společný trh, tak si myslím, že dosáhneme tohoto dobrého účinku i pro spotřebitele a pro klienty těchto podniků. A teď jenom, jenom velice rychle z důvodu, které už jsem zmiňoval, pár slov o podpoře firem z fondu rizikového kapitálu. Když se podíváme na to, jak fungují tyto trhy, tak vidíme, že veřejné rizikové fondy jsou méně efektivní než soukromé. A to je přece přirozené protože úředníci <clears throat> jsou méně ochotní jít do rizika než soukromý sektor. A chtěl jsem se zeptat, ten fond, o kterém mluvíte, ten má pomáhat přímo podnikům? A nebo, tady bych měl určitý návrh, mohl by to být fond fondu, Jinými slovy, že tento fond by podporoval soukromé fondy a nikoli přímo podniky. Děkuji. Jens Nilsson nyní. Tak se mi Jag eh, Děkuji. Jenom velice stručně, protože Evelyn i ostatní vyjádřili to, co jsem chtěl říci sám. Musím říct, že jsem zklamaný tím, jak jste odmítla ty sociální otázky a aspekty. Já myslím, že není možné trh deregulovat a vůbec neregulovat, protože to povede ke katastrofě. A není možné vzývat nové biznesové podnikatelské modely, pokud je neprovážeme na významné sociální záležitosti. A když půjdete trochu pod povrch těch argumentů lidí, kteří říkají, že přicházejí s novými chytrými podnikatelskými modely, kde se můžete vyhnout daním nebo sociální odpovědnosti, nebo kdy nemusíte informovat pracovníky o sociálních podmínkách a tak dále. A my jsme tady odpovědní za spotřebitele a víme, že spotřebitelé si přejí vědět, zda služby, které si nakupují, vznikly za důstojných sociálních podmínek a standardů. Takže já si myslím, že nesmíme zapomínat na sociální aspekty, protože jinak se bude tento trh ubírat ke katastrofě a zhroucení. Paní předsedkyně, já sama položím na závěr otázku za sebe. Děkuji vám, paní komisařko, za váš čas dnes odpoledne. Já si myslím, že teď je na čase podívat se nejenom na to, co chceme udělat v jednotném trhu, ale také, co se nám podařilo dosáhnout a co eh, můžeme například lépe zkomunikovat. Je tady celá řada pozitivních iniciativ, které oceňuji v této strategii, například eh, uznání eh, těch eh, žádostí znovu a znovu při podávání žádostí eh, eh, o veřejné zakázky, odstraňování překážek při poskytování služeb, abych mohla kdybych si přála podnikat v jiných členských státech. Líbí se mi to, co jste říkala, že chcete nejprve vyzkoušet, eh, zda současná legislativa nebude fungovat i v nových oblastech, než předkládat eh, novou legislativu. Jsem také ráda, že se věnujete otázkám zjednodušení. Víme, že hlavně malé a střední podniky eh, žádají zjednodušení v digitální oblasti a samozřejmě, že jakákoliv změna pravidel v této oblasti bude vyžadovat souhlas 28 členských států a proto je potřeba zajistit, aby v případě, že budeme usilovat o zjednodušení, že Mm, to nastavíme správně. Pokud jde o standardy, tak eh, tady je velice dobře, že se procesy modernizují, ale zajímalo by mě, kdo ty procesy nastavuje, abychom zajistili, že existuje možnost odvolání, eh, když se firma myslí, že eh, se stalo něco špatného, že tedy fungují ty eh, procesy správně, jsou správně nastaveny, že brání vzniku eh, monopolům, že jsou nastaveny standardy také v oblasti služeb, spotřebitelé jsou znepokojeni zejména v oblasti zdravotnictví. Otázka dohledu nad trhem, ta je velice důležitá a myslím, že tomu se musíme věnovat eh, úplně od počátku. Pokud jde o cenovou diskriminaci, tak eh, tady si myslím, že to je důležitá věc, které se musíme věnovat, ale nesmíme jít cestou eh, fixace, stanovování eh, cen, protože někdy ty cenové rozdíly opodstatněné jsou. Souhlasím s tím, co řekla paní Gebhardt ohledně toho, že je potřeba, aby spotřebitelé a podniky měli v jednotných kontaktních místech skutečně jasné informace. Musíme přesvědčit členské státy, aby tady tu situaci zlepšili. A pak další věc. Podstatou všech našich kroků jsou spotřebitelé. To, že nám roste hospodářství jenom díky tomu, že jsou spokojeni eh, spotřebitelé, eh, Zaznělo to tady v našem výboru, že 60 eh, nových pracovních míst v Nizozemsku vytvářejí firmy, které vznikly v posledních pěti letech. To jsou tedy nově vznikající a rostoucí, posilující evropské firmy. Jsou to firmy, které dříve působ, je tady také řada firm, které dříve působily pouze na domácím eh, trhu a teď eh, rozšiřují své fungování do eh, dalších evropských zemí, dokonce za hranice Evropské unie. Jsou to najednou firmy globální a toto vše díky jednotnému trhu, díky těmto fantastickým inovacím. Takže je potřeba zdůrazňovat i tyto pozitivní výsledky a úspěchy. Myslím si, že zároveň ovšem musíme být opatrní, pokud jde o prováděné změny, o přiměřenou eh, legislativu, ale nikdy nezapomínejme na to, jaké výhody jednotný trh eh, v Evropě přináší spotřebitelům. Nyní paní komisařko. Again, few, few... Eh, ještě několik poznámek k sdílení We will work on study that you, that you ask for. Definitely we have to um, sharing economy. My v podstatě potřebujeme dobrý základ, kvalitní data, o, eh, co se týče sociální dimenze tohoto fenoménu. Já mohu říct si jenom několik věcí. Jednak když posuzujeme sharing economy, tak musíme mít jistotu ve dvou věcech. Jednak ty společnosti musí uh, platit daně. Druhá věc je bezpečnost spotřebitele. To znamená, my se snažíme ukázat, jak aplikovat stávající směrnici o službách, ale také veškerou legislativu, která souvisí se s bezpečnostní spotřebitel, jak to tedy aplikovat na sharing economy. Pokud mm, to uděláme, tak to bude pověď paní Charanzové tak to bude normální rychlejší implementace stávajících pravidel. Bude to legislativa, která mm, platí pro sharing economy, prostě jenom implementace nebo uplatňování legislativy. Ukázat členským státům, jak aplikovat legislativu o mm, službách a ochraně spotřebitele. Také je třeba říci, ehm, především tento business model většinou eh, se týká nemocnic. A já jsem viděla kvalitní prezentaci, kterou um, Eh, si mm, sektor jak si eh, vypracoval pro sebe, bylo to na jedné univerzitě a ehm, vlastně to ukázalo, že oni musí tento business model prostě přijmout, nemohou proti tomu bojovat. Musíme zajistit dvě věci, daně a ochranu spotřebitele, bezpečnost spotřebitele, protože nemůžeme utéct před tímto business modelem, protože se eh, vyvíjí a roste. Nemůžeme eh, se tomu vyhnout, mm, pokud nebudeme připraveni. Prostě eh, rychle roste a my bychom zůstali úplně na okraji globálních trendů. Jak řekla paní předsedkyně, máme velice dobrou situaci v Evropě, co se týče inovativních startupů. Máme jich hodně. To je jiná situace než před několika lety. Máme jich hodně, máme skutečně vynikající startupy a mm, je nutné k ním přistupovat stejně ve všech členských zemích. Musí mít přístup k financování, vy jste zmínil jeden z těchto startupů, a mm, to souvisí s rizikovým kapitálem. Existuje určitá úroveň, nad kterou evropské startupy už eh, ne, nedokážou zajistit prostředky. A možnosti jsou v USA, proto kapitálová unie, proto eh, těch několik připomínek, které jsem tomu měla. Kapitálová unie je jenom rámec pro širokou škálu finančních instrumentů bank, veřejných institucí, kterým se nelíbí rizikové podniky, jak někdy eh, vidí inovativní startupy. My proto navrhneme širokou škálu návrhů pro vytvoření těchto finančních nástrojů ale také budeme mít eh, fondy pro, Evropské fondy pro strategické investice. Část těchto peněz půjde malým podnikům. Část, nebo eh, a tady jednáme o tom, kolik bude přímo inovativním startupům. Fond of Fund. Of fund. ještě jedna věc. Mm, vím, že bude velký boj o ty regulované profese, proto navrhujeme pas e, služeb, bude to dokument, který budou vydávat národní orgány, e, který má zajistit, že poskytovatelé služeb plní všechny požadavky v této oblasti, eh, nebo že ten poskytovatel tady plní všechny požadavky, které platí v jeho domovské zemi. Pokud to pomůže, samozřejmě to je národní odpovědnost, ale, pok- ale kázáním, že je neakceptovatelné, aby eh, kadeřník byl regulovaná profese. Eh, I těmito příklady eh, s těmito příklady stejně nebudeme schopni snížit to číslo na nulu, ale já budu pracovat s členskými státy a po, po hodnocení um, balíčku hodnocení, které bude projednávat v členských zemích, chci říci, že souhlasím s paní Rozier. Geografické indikace jsou součástí tohoto dokumentu. Jednáme o tom, jak dál. Vím, že není moc dalších možností, kromě legislativních. My to budeme veřejně, budeme to konsultovat a e, toto není poslední bod, pokud to tam bude, znamená to, že je to problém a musíme to řešit. Pak tady máme e, několik dalších průmyslov důležitých sektorů v Evropě ale tedy průmyslně je jednou z našich priorit. Nechci hovořit o skupinách na vysoké úrovni, ale jenom na úvod to chci zmínit. Já jsem vytvořila skupinu na vysoké úrovni pro eh, energeticky náročný průmysl, ta situace tak, jak je, je extrémně obtížná. Máme nadbytečné kapacity, nízké ceny, mm, spousta eh, čínské ocely se dostává na naše trhy. Musíme tedy být velice konkrétní. Nemluvit o eh, plánech různých možnostech, ale přijít s něčím konkrétnějším. Musíme pracovat na třech úrovních, co se týče týmu. Jedna v komisi, já společně s komisařkou Malstrom, protože jedna z nejdůležitějších věcí je, jsou nástroje na um, um, obrany na, ob, ob, proti obchodu, nebo o tom musíme jednat, musíme Eh, podporovat členské státy, aby co nejlépe využívali pravidla pro eh, státní pomoc. Ty členské země, kde půmysl ještě existuje, tak mm, co se týče průmyslu, my pracujeme na řetězcové, je, je to jaksi e, řetězec, pokud přijdeme o průmysl, pak eh, to dopadne na automobilový průmysl, který je inovativní, pak jsou to 50% jsou služby, s tím souvisí. Takže my skutečně musíme chránit eh, a co nejlépe využívat všech opatření. Obrana, obchod, obrana obchodní opatření, státní pomoc, eh, Junckerův plán a peníze z, toho, z něho je možné, to opakuji, investovat z Evropského fondu do strategické investice do průmyslových projektů. Řada z nich roste, ale mm, kolik set, možná tisíc, eh, dvacet z nich jsou průmyslové, nejsou to, není to infrastruktura, ale jsou to ty, které mohou financovat energetickou účinnost, v továrnách, inovace, modernizace v ocelářství, v ocelářských eh, továrnách. A tyto informace se musí dostat k národním vládám. Oni jsou ty, kteří eh, které žádají o projekty a projek- infrastrukturní projekty nejsou jediné, které lze financovat z Junkrova plánu. V neposlední řadě cirkulární balíček cirkulární ekonomice. To je velmi důležité pro ocelářství, pro suroviny. Proto spolupráce mezi mnou jako zodpovědnou komoseřkou a mm, komisařem zodpovědný za životní prostředí. Takže tady je důležité, aby oba tyto, obě tato hlediska v cirkulární ekonomice tam byla začleněny. Pro mě osobně, a možná nejenom osobně, protože jsme o tom hodně diskutovali v DG, našem s jednotlivými DG, musíme mluvit o některých celních opatřeních a mm, opatřeních na obraně mm, opatření obchodního typu. Děkuji, paní komisařko, za toto velice vyčerpávající odpověď. Tady bylo eh, děkuji za vás čas, za vaši strategii. Těšíme se na další spolupráci v nadcházejících měsících. Máte obrovské množství eh, expertízy a zkušeností v tomto výboru, který na tom pracuje již leta. A mm, řada lidí, kteří vám chce pomoci, kteří vám chtějí pomoci. Děkuji vám za Eh, to, že se věnujete také implementační stránce práce tohoto výboru. Děkuji vám, děkuji všem.